Dobré odpoledne, kolegové, prosím, posaďte se. Dobré odpoledne, kolegové, dámy a pánové. Prosím, posaďte se. Vítám vás všechny na schůzi výboru LIBE svědomím toho, že máme velice nabitý program. První bod je přijetí pořadu jednání. E, byly provedeny některé změny. Lhůta pro pozměňovací návrhy k bodům 6 až 11 se změnila a to na 29. září na 18 hodin. Bod 30 byl odložen na příští schůzi, bod 31 potvrzen, bod 32 byl odložen na příští schůzi. Druhý bod pořadu jednání oznámení nebo sdělení předsady. Žádné námitky. Odsouhlaseno. Ano. Takže mm, program byl tím odsouhlasen, bod 2 programu, sdělení předsedy. Jenom bych vám chtěl připomenout, že usnesení Evropského parlamentu, které se týká budoucího stokholmského programu, tak zde již bylo v červenci rozhodnuto, že předložíme společné usnesení s výborem pro ústavní záležitosti, s právním výborem, tedy s výbory AFKO a JURY. Bude se to týkat eh, podle tedy eh, nového ustanovení jednacího řádu parlamentu článku 51 a budeme konat společné schůze a já eh, prosím, abyste si v tomto smyslu Eh, pozměnili váš diář. 8.10.2009 to bude předložení návrhu usnesení. 12. listopadu budeme hlasovat o společném usnesení. Naše usnesení bude předloženo národním parlamentům během společného parlamentního zasedání, které je naplánováno na 16. a 17. listopadu a hlasovat se o něm bude během eh, štrasburské plenárky v listopadu. Eh, asi i jste si povšimli, že již byl rozeslán, rozdán kalendář na rok 2010, eh, tak jak to bylo odsouhlaseno na minulé schůzi. Pokud nikdo nemá žádné připomínky, budeme pokračovat k bodu číslo 3, což jsou sdělení předsedy, které se týkají doporučení koordinátorů, co se týče jmenování zpravodajů. Koordinátoři kteří se sešli za tímto účelem, tak navrhuji následující jmenování zpravodajů. Eh, boj a prevence obchodování s lidskými bytostmi a ochrana obětí, zpravodajka paní Anna Het. Sexuální zneužívání a sexuální vy, vykořišťování dětí a dětská pornografie, zpravodajka paní Roberta Angelilli. Agentura pro operativní zprávu eh, rozsáhlých počítačových systémů v oblasti eh, operativního řízení SIS-2 a VIS. Spravodaj pan Carlos Coelho. Vytvoření sítě Eh, sítě eh, imigračních úředníků, zpravodaj pan Agustín Díaz de Mera. Právo na tlumočení a překlady v trestním řízení zpravodajka paní Sarah Latford. Akreditace eh, činnosti a laboratoří soudního lékařství zpravodaj pan Timothy Kirkhope. Eh, prováděcí pravidla mm, upravující vztahy Europolu s partnery, včetně výměny názor, pardon, včetně eh, výměny eh, osobních údajů a tajných informací paní Sophie Lindveld. Seznam třetích zemí, jejichž občané jsou předmětem výjimky vízové povinnosti, zpravodajka paní Tania Fajon. Vytvoření Evropské sítě pro prevenci trestné činnosti, zpravodajka paní Sonja Alfano. Určitá omezující opatření vůči Zimbabwe, zpravodaj pan Luis Michel. Žádné námitky, žádné připomínky, prosím. uh, vergadering zijn er eh, een twintig. Děkuji. Na poslední schůzi koordinátorů se představilo asi 20 témat na zprávy. Chvilku počkám, než si nasadíte sluchátka. Tedy během posledního schůze koordinátorů, jak jsem jich říkal, bylo předloženo asi 20 témat na zprávy. Teď zbývá již jenom deset témat a pro těch deset zpráv již byly jmenováni zpravodajové. V rámci toho, že patřím k nezařazením, tak jsem tenkrát požadoval, abychom dostali dvě specifické zprávy. Eh, participace u Švýcarsku a Lichtensteinska a potom specifická restriktivní opatření proti třetí, proti příslušníkům třetích zemích a týkalo se to zejména eh, vlastně situace v Somálsku. Já jsem k tomu pak již žádnou informaci nedostal, ale pokud jsem to pochopil tenkrát správně, tak jsme se shodli na tom, že zprávy, o které se nezajímá žádná frakce, takže tyto zprávy se vracejí do takového jistého eh, vaku, eh, který schromažďuje zprávy, za které potom frakce nemusí platit zjistit body. Já osobně se zajímá zejména o právě tyto dvě zprávy, které bych rád eh, dostal a proto bych chtěl eh, vědět, co se tedy s těmito dvěma zprávami stalo. Děkuji. Ano. abych vás informoval, že Zítra se o tom bude diskutovat eh, v 9 hodin na schůzi koordinátorů, kde se bude hovořit o tom, co dělat s tímto systémem, pokud jde o frakce a nezařazené. O tom se bude jednat. možná by... You will be invited in. Ano, prosím. E, pokud nejsou žádné další připomínky, tak budeme pokračovat s bodem 4. E, vytvoření podpůrné kanceláře pro otázky azylu. Eh, to je eh, eh, představení tedy stavu, vývoj, jaký je vývoj, to je důležitá agenda, kterou má na starosti jako zpravodajka paní Jean Lambert. A zde 7. května 2009 parlament v tomto smyslu přijal legislativní usnesení, které, kterým se odsouhlasuje návrh komise, novelizace, jde o spolurozhodovací proceduru a tudíž nyní jsme v druhém čtení. A tato agenda to je priorita švédského předsednictví, jak víte. Již byly navázány neformální kontakty mezi spravodajem, komisí a předsednictvím. Návrh zakládá agenturu, která bude podporovat členské státy ve věcech týkajících se společného evropského asilového systému. To je jedna, jedno z klíčových temat z Hakského programu. Spravodaj se, spravodajka se těší, že bude úzce spolupracovat se členy výboru Leba a, Libe a především se stínovými spravodaji. Nyní dám slovo zpravodajce, eh, která tímto je vyzvána, aby přednesla prezentaci. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Jak již bylo řečeno, jde o zprávu, ve které parlament v podstatě v rámci prvního čtení, to už proběhlo za posledního volebního období a v současné době probíhá debata. Probíhá debata společně se švédským předsednictvím, s komisí na toto téma a samozřejmě se stínovými zpravodaji. Já bych ráda poděkovala za spolupráci v tomto ohledu za veliký zájem o tuto oblast. Je to součást celého asilového balíčku, to znamená různá opatření, která se dotýkají Dublinu, Eurodaku, podmínek přijímání, asilového a tak dále. A v současné době zvažujeme to, zda budeme pokračovat v tomto směru, to znamená v rámci balíčku, nebo zda najdeme nějaký další pokrok s radou, jakým způsobem dojde k pokroku v této oblasti. Ovšem pokud víme, tak rada nebo členské státy by chtěly pokročit v této agendě, ovšem než k tomu dojde, tak chceme zajistit, aby celá procedura byla, abychom teda viděli všechno, aby to bylo k dispozici, pokud jde o tento podpůrný, podpůrnou kancelář. Rolí této kanceláře by měla být podpora členským státům v rámci realizace asilového aky, to znamená legislativa, která už je k dispozici, tak aby došlo k větší konvergenci v tomto ohledu Parlament by rád viděl zlepšenou kvalitu, pokud jde o tento asilový systém, vzdávající asilový systém. A třetí část se dotýká rovněž podpory členských států, které jsou pod velikým tlakem, ať už je to z geografických důvodů, lokality těchto států nebo nějakých jiných konkrétních faktorů. Chceme zajistit to, aby tato podporná kancelář skutečně podporovala členské státy a nesmíme zapomínat na to, že jde o součást eh, našeho vlastního procesu celoevropského. To znamená, že nejde pouze o nějakou mezivládní instituci, je to klíčové pro celou EU. Důležitá věc, kterou jsme identifikovali i v našich debatách s radou, vyplývá z pozměňovacích návrhů, které předložil pozměňovací návrh, tak jak již bylo řečeno v květnu letošního roku. Jeden nebo dvě se dotýkají struktury této kanceláře a především role Evropského parlamentu v rámci této podpůrné kanceláře. Evropský parlament požadoval možnost zapojit se do jmenování ředitele této kanceláře. Rovněž chceme, abychom byli zakomponováni do celého procesu, jakmile bude mít seznam vybraných kandidátů, ovšem radě, pokud víme, se to zatím moc nelíbilo. Zároveň chceme, abychom měli k dispozici zprávy, které se dotýkají záležitosti spojených s asilovou politikou, AKI a rovněž prezentace výroční zprávy této kanceláře Evropskému parlamentu. Zdá se, že tyto, tato, mm, tyto dvě oblasti představují určité problémy pro radu. Další záležitost, která je pro nás důležitá, je konsultační fórum a jeho role to znamená nevládní organizace, ty, které nejsou zapojeny eh, na úrovni členských států, ale nevládní organizace, které jsou zapojeny do této problematiky. Domluvili jsme se s radou na tom, že se podíváme i na otázku občanské společnosti. Myslíme si totiž, že je důležité, aby místní orgány, které realizují přímo na místě, nejenom pouze pokud jde o přijímání azylantů, ale rovněž, aby měli možnost i tyto úřady v rámci konzultačního fóra vystoupit, pojít se do této práce. Myslím si, že nás čeká ještě práce na tomto poli, to znamená podívat se na to, jakým způsobem bude konzultační fórum fungovat. Naše žádost mm, setkání dvakrát ročně ještě nebyla schválena radou. Ovšem, to znamená, že ty pravomoce byly zatím okleštěny ze strany rady. UNHCR by mělo být rovněž zapojeno, samozřejmě je to propojeno s celou touto kanceláří, je to mezinárodní organizace, jistě vás to nepřekvapí, která hlídá standardy, ovšem tento orgán není nevládní organizací a proto se domníváme, že je zde ještě prostor pro ostatní eh, ex expertní stanoviska. Pokud jde o jednotlivé činnosti, o tom jsme rovněž hovořili nejenom s ohledem na třetí strany, třetí země a jakým způsobem by měla fungovat tato kancelář, to znamená, ve kterých oblastech by mohla zasahovat a tak dále. Tuto oblast bychom chtěli ještě prohloubit, proskoumat s radou to znamená, mm, jak by vypadala konkrétní spolupráce, tak abychom nepředložili nějaký takzvaný outsourcing, věci, které by se měly provádět u nás na půdě Evropské unie. Díváme se spíš na obecná řešení. Další oblast, která představuje trošku problematickou oblast, je ta podpora. Podpora, kterou poskytujeme nebo kterou bychom měli poskytovat zemím s konkrétními problémy. Malta samozřejmě, jak už jsem se o tom zmínila, možná ještě jedna, dvě další země. A otázka určitého mechanismu solidarity, to znamená u těch zemí, které jsou pod konkrétním tlakem. My se domníváme, Evropský parlament, že by tam měla být určitá povinnost, povinnost, kterou budeme vyžadovat od členských států v oblasti této solidarity, pomoci a ne pouze nějaká slova, prázdná slova. Myslím, že se ještě pořád snažíme, snažíme se nalézt společně s radou určitou dohodu. Hm, protože pokud mm, ráda by si přála spíše tu dobrovolnou spolupráci. Toto jsou čtyři oblasti, o kterých jsem se zmínila, to znamená dvě, které se dotýká struktury, eh, role Evropského parlamentu v rámci konsultačního fóra a podpora a rozsah činností, které budeme poskytovat eh, třetím zemím a mechanismus solidarity. Dále různé podpůrné týmy, to jsou další věci, jakým způsobem budeme získávat expertní stanoviska. Povedlo se nám dosáhnout dohody s radou. Rada převzala naše pozměňovací návrhy v tomto ohledu a my tento pokrok vítáme. Ovšem jsou zde ještě jiné otázky jiné záležitosti, pokud bychom chtěli ukončit celou tuto oblast, uzavřít velice rychle, tak bychom požadovali trošku pohyby na straně rady, tak aby tento Mm, úřad byl, řekněme, abychom mohli vyjmout z toho celkového asilového balíčku. Děkuji. Thank you. Děkujeme, děkujeme, paní Lambert. A nyní požádali kolegové, kolegyně o slovo, než jim udělím slovo. Myslím si, že bychom si měli vyslechnout i předsednictví. Pan Lars Johan Landberg je mezi námi jako zástupce švédského předsednictví. Děkujeme, pane Lombaku. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedo, Děkuji za slovo. Vážení poslanci, poslankyně Evropského parlamentu, dámy a pánové, děkujeme za možnost vystoupit za švédské předsednictví ve vašem výboru. Je to problematika, problematika, které švédské předsednictví uděluje vysokou prioritu jak jistě víte, Evropská rada už dvakrát vystoupila v této oblasti, to znamená naléhavě chceme vytvořit tuto kancelář do konce roku 2009. Rada se domnívá, že otázka praktické spolupráce, realizace společného evropského asilového systému a rovněž otázka určitého konkrétního tlaku, který je zde který zde vidíme v této, ze stran, nebo na u některých členských států, že by to měly, všechno toto by měly být činnosti tohoto úřadu. Samozřejmě, že došlo už k určitým předběžným kontaktům. Máme k této k dispozici mandát v rámci Koreperu, který jsme obdrželi od Koreperu. To znamená, že jsme schopni se zapojit do neoficiálního, neformálního trialogu velice, myslím si, smysluplným způsobem proto si dovolím říci, že předpokládám, že dojde ke konstruktivní spolupráci a konstruktivním debatám i s představiteli Evropského parlamentu. Rád bych zdůraznil stejné body, o kterých hovořila paní Lambert. Ještě jedna věc, o které bych se rád zmínil, kromě těchto záležitostí, o kterých se zmínila, jsme převzali mnoho pozměňovacích návrhů, které předložil Evropský parlament, když eh, se vyslovil k našemu návrhu. Podíváme se na možnost dosažení dohody v těch problematických oblastech, to znamená jmenování výkonného ředitele. Myslím si, že už i v této oblasti jsme převzali několik prvků z vaší strany, několik podnětů, což máte možnost vidět i v textu z Koreperu UNHCR, to je úřad a tak dále. Čili vážený pane předsedo, tak to vypadá stávající situace. Těšíme se na trialogy, které nás čekají v následujících týdnech. Pokusíme se o rychlý postup společně s Evropským parlamentem. Děkuji za slovo. Děkujeme, pane Lumbaku. A nyní za Evropskou komisi paní Muriel Gin. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Pouze několik slov. Já bych zdůraznila tu důležitost toho, že pan Jacques Paro, místo předseda komise, věnuje velikou pozornost rovněž tomu, této problematice. A Rádi bychom, aby expertní skupiny mohly pracovat co možná nejrychleji, aby začaly pracovat v těch členských státech, jak to už bylo požadováno od roku 2010. Chceme, aby se ty dobré postupy vyměňovaly co možná nejdříve mezi jednotlivými postupy, mezi jednotlivými zeměmi, mezi občanskou společností, tak aby ty nejlepší organizace ze zemí původu byly rovněž k dispozici, různé úřady, které se zabývají eh, zkoumáním této problematiky, asilové problematiky. My podporujeme i Eh, stávající trialog, který nás čeká ohledně dohodu, dohody v jednotlivých, mezi jednotlivými institucemi. Rovněž bych ráda zdůraznila, že v polovině října dojde k rozpočtovému trialogu, který je velice důležitý, nesmíme na to zapomenout, protože budeme udělovat finanční prostředky nebo přihrazovat finanční prostředky tomu, této nové kanceláři. Děkuji. Děkujeme. François? Chceš se k tomu ještě vyjádřit? prostě ty jsi zodpovědný za tuto oblast. No a nyní, nyní jednotliví řečníci. Paní Plešer je první řečnici. Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit pouze stručně, omluvím se pouze na hlediska, které, o kterých eh, zpravodajka se zde specificky zmínila. Parlament eh, velice vítá, když tento úřad vznikne velice rychle. Dlouho jsme na zřízení úřadu čekali. Hovořilo se zde o různých aspektech. Paní Lentech eh, zmínila zejména roli poradního fóra a také spolupráci mezi členskými zeměmi. Tam, kde jde o solidaritu a o roli Evropského parlamentu, tak si myslím, že v této záležitosti se bude muset komise a rada jaksi pohnout směrem k nám, tam, kde jde o spolurozhodování parlamentu při jmenování ředitele, tak tam samozřejmě nesmí docházet k problému. Tam ta spolupráce musí fungovat. A důležité je, abychom také vždycky dostávali jakousi výroční zprávu tohoto podpůdného úřadu. Dále je, e, řekla paní zpravodajka, že Rada je pro systém e, dobrovolné solidarity mezi členskými zeměmi. Já musím říct, že jsem řekl již v rámci neformálních rozhovorů s radou, že doposud jsme měli vždy problém s chybějící solidaritou protože nejdřív se říkalo 2010 a pak se říkalo 2011, takže se nás snaží nějakým způsobem utěšovat, ale pokud se budeme chtít dosáhnout roku 2010, tak už se musíme opravdu o to stažit a rada se musí postarat o to, aby své zodpovědnosti dostály všechny členské země, ne jenom některé. Ale stále hovoříme pouze o dobrovolné solidaritě. To se nachází ve všech dokumentech Rady. A to je mm, věc, která je pouze velmi teoretická, protože v praxi neustále se setkáváme s tím, že ta solidarita se prostě v praxi nikdy neprojeví. Tedy chci stručně říct, že parlament musí mít více důvěry, zejména co se týká toho, jakým způsobem se bude utvářet tato solidarita, protože právě tato solidarita je něco, co mezi členskými státy ještě neexistuje a musíme to vyřešit. Děkuji, pan Diank. Dank u wel, voorzitter. Een uh, Eh, děkuji, pane předsedo, děkuji paní zpravodajce za detailní zprávu. Chtěl bych poukázat na několik eh, aspektů a potom, postav, potom položím asi dvě otázky. Myslím si, že tento podpůrný úřad se může stát velice důležitou institucí. Ovšem, tento úřad bude mít samozřejmě také vliv na asilová řízení v praxi. A tím se otvírá otázka, kdo bude mít přístup k informacím, eh, o kterých se tam bude uvažovat. Myslím si, že tento přístup k informací je velice důležité. Je důležité, aby ho měli například nezávislé organizace či právníci, všichni ti, kteří zastávají práva uprchlíků. To je důležitá věc. Pak jsme také hovořili o konzultativním fóru pro občanskou společnost, pro nevládní organizace. Myslím si, že to je absolutní minimum. Já bych si přál, aby zástupci nevládních organizací byli zastoupeni přímo jaksi v managementu. Důležitou poradní roli musí mít přirozeně také občanská společnost. A pak bych rád, aby mi někdo zodpověděl tuto otázku. Kdo má konkrétně přístup k informaci? Když chce vědět právní v rámci asilového řízení, jaké údaje mají k dispozici eh, ten poutůvní úřad, co se týče konkrétního kontrolního případu, tak eh, zde je pro mě důležité, aby tyto informace byly všeobecně dostupné. A potom sídlo úřadu. To je samozřejmě úloha, o které, věc, o kterém bude rozhodovat eh, rada a kterou si musí dohodnout členské země mezi sebou ale pro mě je sídlo důležité. Pokud se sídlo tohoto úřadu bude nacházet v zemi, která je traumatizována velkým počtem žadatelů o azyl, tak to bude něco jiného, než když to číslo, sídlo bude v zemi, kde problémy s velkým počtem žadatelů o azyl nemají. Proto bych si přál, aby parlament byl zapojen do rozhodnutí o konečném eh, místě, kde tedy to sídlo bude. Děkuji. Děkuji, pane Diank, pan Srasa.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 O této věci jsme již také v minulosti hovořili a k ničemu to nevedlo. Já jsem ze strany, která prosazuje svobodu a já myslím, že ani Nizozemsko neočekává, že budeme mít evropskou asilovou politiku a podobně. Tu agenturu nepotřebujeme. To bude opět jenom něco, co nás bude stát peníze má enormní rozpočet a do Evropy jezdí víc a víc lidí nelegálně, to musíme zarazit. Takhle to nejde. My nepotřebujeme žádnou evropskou asilovou politiku. To nechceme v Nizozemsku. Děkuji. Pan Moraes, prosím. Děkuji, pane předsedo. Jean Lampert, myslím, udělala vynikající práci, protože vytipovala ty klíčové otázky, které musíme ještě řešit. Vítáme eh, eh, ten požadavek švédského předsednictví urychleně vytvořit tuto agenturu, ale musí být důvěryhodná a objektivní a z tohoto důvodu eh, aspekty jako jmenování výkonného ředitele, a mm, tady mm, myslím, že to musí procházet eh, tak, jak má. To, a zde Evropský parlament eh, musí eh, hrát roli, aby ta instituce, kterou zakládáme, byla důvěryhodná. Zde role Evropského parlamentu mm, by měla se trochu posunout, protože Eh, prozatím, pokud jde o skládání účtu parlamentu, tak to není tak, jak by to mělo být. Pokud jde o to poradní fórum, to není pouze otázka zapojení nevládních organizací, jak řekla Jean Lambert, to je i otázka orgánů, těch úřadů, mm, mm, které mají na starosti řízení asilová a zatím to poradní eh, eh, fórum zde se neřeší. My zde máme problém i s tím mechanismem solidarity. I když asi na straně předsednictví existuje dobrá vůle tyto problémy řešit, Jean Lambert identifikovala mm, čtyři pět bodů, které třeba vyřešit, eh, tak aby byl vytvořen úřad, který je důvěryhodný a to asi se nedá urychlit. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl se přidat k ostatním předřečníkům a poděkovat paní Lambert za vykonanou práci. Já si myslím, že to je iniciativa, kterou bychom měli urychlit. A já zde apeluji na všechny um, zúčastněné, abychom se dohodli do konce roku. To je úplně zásadní, abychom vyslali signál, že děláme něco konkrétního v této věci a mm, jeden velký krok právě je vytvoření té, eh, toho Evropského asilového podpůrného úřadu. Pokud je o ty nevyřešené otázky, dovolte velice rychle. Většina mm, z těch eh, věcí, které se snaží protlačit parlament, to není nic mimořádného, jako například zapojení parlamentu zde to, co my navrhujeme, to již má svůj precedent v případě jiných agentur. Nemyslím si, že mm, tady eh, to není nic, na čem by nebylo možné se dohodnout. Zde apeluji především na radu, aby eh, v této věci se dohodla s Evropským parlamentem, tedy ve věci role parlamentu. K solidaritě teď. Samozřejmě tento podporný úřad ten vlastně eh, je eh, takovým výsledkem nebo plodem solidarity, která je tak nezbytná v imigraci. Eh, pan místo předseda komise Jacques Baro minulý týden oznámil, že u těch pilotních projektů, které se navrhly pro Maltu, tak pouze šest zemí ze 27 členských států, tak pouze šest vyjádřilo zájem Eh, to znamená prokázalo solidaritu. Pouze šest zemí, přátelé, z 27. Otázka zní tedy, jaké jsou ty hranice solidarity a měli bychom ukládat nějakou povinnou solidaritu eh, oproti té dobrovolné solidaritě. Můj pocit je, že solidarita není něco, co lze kvalifikovat jako dobrovolné či povinné, protože solidarita je solidarita a měla by eh, se provádět. Eh, eh, a to, co ale vidíme v teď v terénu, to není solidarita. Já nemám na to odpověď, ale určitě je to otázka, kterou se parlament musí zabývat. Spíše než Eh, přičítat velkou důležitost myšlence, zdali by ta solidarita měla být dobrovolná či povinná, nebo jak by to tedy mělo být tak či onak, tak pane předsedo, nás by mělo zajímat, že to musí být solidarita, která funguje a bohužel takovou zatím nemáme. Děkuji. Pan Busutil a pan Dias de Mera. Děkuji, pane předsedo, velice stručně. Já si myslím, že e, zpráva o e, tom Evropském podporném úřadu, že ta zpráva je v dobrých rukách, protože Jean Lambert již e, má prokázané zkušenosti v těchto otázkách azylu. Je to bojovnice za azyl a proto si myslím, že to je ve velice dobrých rukách. Já mám pouze jednu úvahu, kterou zde chci předložit, která byla několikrát opakována i zde a chci ji především adresovat Radě a komisi. Ty jsi hovořil o základních otázkách, mm, jako to poradní fórum, struktura tohoto fóra, hovořil si o tom, že parlament mm, by, a já souhlasím, měl mít možnost i e, rozhodovat nebo zapojit se do jmenování výkonného ředitele. Neslyšel jsem však, že, nebo nikdo neříká nic, e, a pouze komise na konci a velice jaksi e, omezeně se vyjádřila k otázce financování. Tento úřad e, zde tedy vzniká a bude i potřebovat peníze, které poplynou z toho fondu pro uprchlíky. Já si myslím, že to je výjimečná situace, která ale by neměla takto pokračovat, neměla by být trvalá. Já si myslím, že Fond pro uprchlíky má konkrétní cíl, solidární cíl a my nemůžeme měnit toto. A pokud ty chceš, ne? vzít do úvahy moje úvahy, tak eh, já bych měl tom pozměňovací návrh, který by se týkal právě financování. Komise nám řekla něco ve smyslu, že uvidíme, uvidíme. Ale já myslím, že to je třeba precizovat, jak se bude úřad financovat, eh, a ne, aby to bylo na úkor fondu pro uprchlíky. Pokud zvážíš tuto myšlenku, tak já bych předložil pozměňovací návrh a to samozřejmě v duchu konstruktivním. Děkuji. Děkuji, pan Demera. té, co jsme si vyslechli názory eh, členů výboru, tak možná teď eh, jako reakci bychom si mohli vyslechnout ještě paní Lambert, zpravodajku. Děkuji za slovo, pane předsedo, a ráda bych poděkovala všem, kteří se zapojili do této diskuse. Domnívám se, že bychom měli všichni uvítat konstruktivní přístup rady a doufejme, že potom budou následovat konstruktivní pozměňovací návrhy k stanovisku rady. Na začátku této diskuse jsme hovořili o tom, že členské státy se rozhodly. Rozhodly, ano, chtějí tento podpůrný úřad, mít ho k dispozici, tak aby podporovali všechny oblasti nebo vůbec to aky asilové, které máme k dispozici, nebo které stávající aky. Ovšem vidíme zde různé pohledy na realizaci celé záležitosti a to je právě jedna z věcí, ve které vidíme určité obavy, například solidarita a tak dále, protože tento asilový podpůrný úřad by měl hrát důležitou roli, pokud jde o kvalitu i o konvergenci na tomto poli. A to by mělo na pomoci solidaritě. S ohledem na konkrétní dotazy, které zde padly, například přístup k informacím. Tato otázka, my jsme se dohodli ve Evropském parlamentu, většina alespoň se dohodla o tom, že to bude spadat pod nařízení ohledně přístupu k dokumentům, které už existuje a na kterém Evropský parlament pracoval. Rovněž se snažíme zabývat otázkou zvýšení kvality informací, které přichází ze země původu a širší zdroje nebo možnosti širších zdrojů, které dominované se státy mají. Pokud jde o roli občanské společnosti, jelikož ten původní návrh eh, hovořil o zastoupení nebo zástupci v, v managementu, my jsme ustoupili v této oblasti, byla to určitá výměna za eh, tu pozici, která se dotýkala poradního fóra, jakým způsobem by mělo být, mělo dojít k tomu poskytování těchto poradních informací nebo vůbec expertních informací a tak dále, protože to byla pro nás velice důležitá záležitost. Pokud jde o finance, pan Diaz de Mera se o tom již zmínil, myslím si, že má pravdu. To dlouhodobé financování by mělo být ještě jednou prodebatováno. Ovšem rovněž je jasné, na základě argumentů mnohých kolegů a kolegyň, že dochází k pokroku v oblasti zapojení parlamentu do této problematiky a sice to nepřekvapí, ovšem jde o evropský podpůrný úřad, eh, asilový úřad, nejde o mezivládní úřad a právě proto Evropský parlament by měl hrát důležitou roli, nebo je to pro nás velice důležité, jakou roli budeme hrát. Rovněž bychom měli nalézt nějaký rámec, rámec účinného, rámec aktivní, účinné solidarity v tomto ohledu. To, co nám rada, nebo čím přijde rada, bude hrát důležitou roli v našem rozhodnutí. Dále zde padly argumenty několik argumentů, kterým se ještě budeme v našich diskusích s Radou i s komisí věnovat. Ovšem, prozatím bych ráda poděkovala všem kolegům za jejich přístup a to všechno zohledníme v našich dalších diskusích. Děkuji. Thank you, Mrs. Lambert. Any... Děkujeme, paní Lambert. Chce se k tomu ještě někdo vyjádřit? Předsednictví? Děkuji za slovo, pane předsedo, a rád bych poděkoval za nesmírně konstruktivní příspěvky, které jsme si vyslechli. Ukazuje to jasně snahu poslanců Evropského parlamentu, seznámili se celou problematikou, to je velice pozbudivé. Pokud jde o informace, předložili jsme pozměňovací návrh v rámci Koreperu, možná byste se mohli podívat na tento pozměňovací návrh, je to k článku 11, to znamená, nejsou tam ten, který se do, nedotýká žádných osobních dát, to si myslím, je tam reference k tomuto článku, to by bylo zajímavé pro, pouze pro vaši informaci. Solidarita. Mnoho kolegů se zabývalo touto otázkou. Rád bych řekl, že je zde mnoho způsobů, mnoho cest, jakými bychom mohli na evropské úrovni projevit solidaritu. Jedna například je to možnost Evropského fondu pro uprchlíky, to je asi mm, možná příliš eh, zjednodušené. Ovšem je to úžasný nástroj, úžasný nástroj na Evropské unii, na úrovni Evropské unie, unii, který by umožnil i zlepšení standardu na naší úrovni nebo interní realokace. To je trošku problematický nástroj, protože by to mohlo mohlo by se nám to vymstít, pokud bychom to využívali příliš rozsáhlým způsobem, příliš systematicky, mohlo by se nám to vymstít a mohlo by to představovat spíše určitý magnet, který by přitáhl problémy a ne řešení. A na závěr bych rád zúraznil stanovisko předsednictví. Tato konkrétní iniciativa nezapadá do asilového balíčku, protože nejde o legislativní nástroj, jde o nařízení, které by ustavilo instituci a spíše než když hovoříme o harmonizaci, tak toto je právě ten praktický příklad snahy posílit eh, harmonizaci praktickým způsobem na základě praktické spolupráce mezi členskými státy. Děkuji za slovo. Děkujeme. Ještě nějaké připomínky? Evropská komise, chcete se k tomu vyjádřit? Zatím ne, žádné další argumenty. Myslím si, že tím jsme toto druhé čtení tohoto nesmírně důležitého dosie, který představuje vysokou prioritu pro švédské předsednictví, tak myslím, že jsme to uzavřeli a nyní se dostávám k další informaci. První trialog proběhne 1. října a jsem si jistý, že všichni uděláme všechno pro to, aby jsme dospěli ke společnému stanovisku včetně naší instituce. Děkuji vám všem za slovo a můžeme pokračovat eh, s dalším bodem na našem dnešním programu. Je to bod číslo 5 a dotýká se vytvoření sítě styčních úředníků pro přistěhovalectví. Všichni víme, že návrh tohoto nařízení, o kterém budeme dnes hovořit, to upravuje nařízení rady, které bylo přijato 19. února 2004. V tom období mm, parlament předložil stanovisko. Jde totiž o jednu oblast, která na základě rozhodnutí rady z 22. prosince 2004 umožňuje aplikaci spolurozhodování. Takže návrh té navržené úpravy ze strany komise se snaží především lépe využívat potenciál této sítě imigračních úředníků, harmonizovat její spolupráci s agenturou Frontex. Jelikož jde o návrh Evropské komise a nejde o iniciativu členských států, myslím si, že bychom nejprve měli dát slovo představitelům komise a až potom zástupci předsednictví, tak aby nás informovali o stavu tohoto pracovního návrhu. Poté poprosíme o slovo pana Diasede de Meru, zpravodaje, a předložení jeho argumentů. Máme zde zástupce Evropské komise, poprosil bych vás o slovo. Děkuji, vážený pane předsedo. Vážení poslanci, poslankyně, dámy a pánové, cílem tohoto návrhu je přijmout toto nařízení. Na základě praktických zkušeností došlo ke změně práva společenství, ke kterým došlo po přijetí tohoto nařízení. Poskytuje to propojení a právní základ spolupráce mezi Frontexem a touto sítí styčních úředníků. Dále umožňuje pravidelnou výměnu zkušeností, praktických informací a racionalizuje systém vykazování informací, které se dotýkají ILO sítí a zároveň chce zajistit to, aby Evropský parlament byl spolu rozhodujícím orgánem a aby tato role byla vhodným způsobem zohledněna. Myslíme si, že tyto změny jsou důležité, tak abychom efektivně využívali tento nástroj spolupráce v rámci nařízení, které přijala Rada 19. února 2004 styčný úředník pro přistěhovalectví znamená jakýkoliv, um, jakéhokoliv uh, člověka, který, se, který představuje uh, kompetentní úřad a který um, je zodpovědný za kontakty s úřady v ostatních zemích ve snaze bojovat proti nelegálnímu přistěhovalectví nebo navrácení um, nelegálních přistěhovalců a tak dále. Využívají samozřejmě i konsulární úřady členských států v jednotlivých třetích zemích nebo relevantní úřady jednotlivých orgánů, ale zároveň mohou, být, eh, mohou pracovat ve třetích zemích nebo v jiných eh, nebo v různých organizacích, které zabývají touto problematikou. Pokud jde o rozvoj nebo o pokrok v oblasti legislativy pro eh, tuto problematiku, rád bych vám před, předložil několik podrobných údajů. Došlo k vytvoření ko- koordinační sítě pro řízení eh, těchto informací pod názvem iConnect na, roz- na základě rozhodnutí Rady z března 2005, došlo, tak aby došlo k výměně strategických praktických informací eh, v oblasti nezákonného, nezákonného přistěhovalce a navracení nezákonných přistěhovalců. A eh, interní pravidla byla stanovena na základě rozhodnutí komise. Rád bych zdůraznil, to, že jsou zde stanovena jasná ustanovení, na základě kterých členské státy musí zajistit to, že výměna informací v prostřednictvím ICONETu neobsahuje osobní data nebo jakékoliv propojení mezi těmito daty osobními, eh, osobními daty nebo z jejich zveřejnění. Pokud jde o další možnosti komunikace těchto úředníků, kteří pracují přímo na místě, výměnu informací s ostatními členskými státy. Toto představuje základní prvky zvýšené spolupráce na tomto poli. Právě proto chce komise navrhnout využívání zabezpečeného komunikačního jednoduchého nástroje společně s ikonetem a e, s na základě korespondujících ustanovení tohoto nařízení Především pokud jde o umístování těchto úředníků v regionálních organizacích, třetích zemích a tak dále. Členské státy eh, poté mohou dospět k, k různým dohodám s danými třetími zeměmi, tak aby tento úředník se mohl zabývat i eh, zájmy, řekněme, vícerých členských států, nejen jednoho členského státu. Frontex agentura, o které jste se zmínili, která byla, stanovena, která byla uh, ustavena v roce 2004 a začala pracovat v roce 2005, jejím úkolem je především analýza rizik. Tato analýza musí být založena na základě co možná nejčeších zdrojů, ale především by měla by, by to měly poskytovat kompetentní úřady jednotlivých členských států. Frontex by měl rovněž zjednodušit operační spolupráci mezi členskými státy a třetími zeměmi a zároveň by mohl sám tento úřad spolupracovat s kompetentními úřady eh, ve třetích zemích a s mezinárodními orgány. I když eh, tito styční úředníci eh, by mohli přispět i k těmto aktivitám Frontextu Zatím jsme ještě neproskoumali jejich potenciál v této oblasti, pokud jde o propojení mezi těmito úředníky a Frontextem. Změny, které navrhuje Evropská komise, by měly umožnit zaintegrování Frontexu i mm, na, na úrovni ajenecíti nebo jednání e, v této oblasti. Jakákoliv země, která bude předsedat v této oblasti, by měla organizovat i setkání e, sličných úředníků snažíme se o globální přístup v oblasti migrace a členské státy začaly spolupracovat na, tak, na základě tzv. migračních pravidel, to znamená identifikujeme regionální platformy pro spolupráci mezi imigračními úředníky, jednotlivými úřady, protože samozřejmě víme, že mm, ty země, které se to nejvíc dotýká, se, jsou nejaktivnější i na úrovni v oblasti regionálních spolupráce pokud jde o poskytování informací požadujeme zprávy o situaci v každé třetí země, eh, zemi, kde jsou tito styční úředníci umístěni. to jako členské, členské nebo Tito úředníci pracují asi ve 130 zemích. Tyto povinnosti poskytování informací bohužel zatím ještě nejsou z praktického hlediska ošetřeny. Proto navrhujeme uh, konkrétní ustanovení, které by umožnily poskytování těchto zpráv eh, ohledně jednotlivých regionů, zemí, které představuje zvláštní význam pro Evropské unii pro Evropskou unii. Tyto zprávy budeme předkládat nejenom, Evrop, nejenom Radě, ale i Evropskému parlamentu. Doufáme, že Rada i Evropský parlament velice rychle dospějí k dohodě na základě našeho návrhu a budou schopny obě tyto dvě instituce ho přijmout. Děkuji. Děkujeme, pane Dobo. A nyní poprosíme předsednictví paní Marian Persson. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci, vážené dámy, vážení pánové. Ráda bych vám krátce poskytla přehled aktuálního stavu věcí. V radě 23.9. se sečla skupina Rady pro hraniční kontrolu a prodiskutovávala tento návrh. Komise v rámci této zkuze předložila svůj návrh. Pracovní skupina rady potom o tomto návrhu diskutovala jak o titulu, tak o preambuli. Ukázalo se, že máme velkou podporu členských států pro tento návrh. Pracovní skupina se shodla na dvěch, dvou malých změnách návrhu. Jsou to spíše takové jazykové změny obsahově v podstatě nic nemění. Členské státy tedy byly toho názoru, že se jedná o velice dobrý a praktický návrh. Ukázalo se také, ta, ta kvalita toho návrhu se ukázala také tím, že se v radě dosáhlo je vlastně schody v rámci 30 minut. Tak rychle jednání proběhla, takže je vidět, že nebyla komplikovaná. Proto bych si přála, abychom tento návrh co nejrychleji nějakým způsobem um, dostali do konečné fáze. Pokud by jednání v parlamentu probíhala tak dobře jako eh, v radě, tak bychom již 30.11. mohli v radě schválit rozhodnutí. Ale samozřejmě, že nás velice zajímavý názor Evropského parlamentu na toto téma a chceme vést s parlamentem konstruktivní diskuzi. Proto jsme také ochotní si na to, jak si udělat nezbytný čas. Děkuji, paní Person. Ano, děkuji. A nyní pan Dias Demera ke zprávě. Děkuji, pane předsedo. S velkou pozorností jsem si vyslechl velice detailní vyjádření komise, se kterým souhlasím ve většině věcí. Dnes dopoledne jsem se sešel s Marie Person a s jejími spolupracovníky, abychom vyhodnotili právě eh, pozici rady. Já Mm, kvituji s potěšením, že e, máme co dočinění o, s spolurozhodovací procedurou, to znamená, že jde o velice jednoduchý návrh, jednoduché pozměňovací návrhy také. Jinými slovy, jsme ve stavu, abychom, e, pokud, se, e, pokud souhlasíte, pane předsedo, tak já bych zde měl už takový konkrétní návrh harmonogramu, abychom mohli odsouhlasit tuto zprávu již na prosincové plenárce. Dále v závěru bych chtěl říci, že důvodem všeho toho byla Sevilla a e, Soluň. Jinými slovy, v Seville právě poprvé, nebo definitivně tehdy, byl dán impuls pro vytvoření tě, této sítě styčných úředníků a v Soluni to bylo definitivní rozhodnutí. Pane předsedo, já tedy nebudu opakovat vše, co jsem napsal, já nechci unavit kolegy. Jde o to využít eh, ten potenciál, eh, který má síť styčných úředníků a mm, vlastně bez toho, aniž bychom nějak eh, zatížili Frontex. Jde o to eh, zharmonizovat eh, všechny ty možnosti těchto úředníků tak, aby mohli vzájemně být v interakci. To znamená, jsou to i úředníci Frontexu a Iconet. Je také do toho zapojen. Iconet to je úplně zabezpečená síť. To je síť, která, jak již bylo řečeno, a to musím zde potrhnout, je to síť, kdy eh, v žádném případě za žádných okolností neumožňuje se zde výměna údajů osobního charakteru po této síti. Takže to, co se, přenáší, co se přenáší, to byste se asi zeptali, to jsou věci tak důležité jako například eh, migrační toky, například trasy, Eh, eh, té nezákonné imigrace, ty způsoby, tedy modus operandi, mm, které ty metody se využívají pro obchodování s lidmi, nebo jsou to informace o těch zločineckých organizacích zapojených do obchodování s lidmi, či se tam vyměňují informace o metodách pro eh, padělání nebo posměňování cestovních dokladů, nebo i mm, mm, ten způsob, jak pomáhat těm různým orgánům na těch nižších úrovních, jak bojovat s tajným přistěhovalectvím, s tímto jevem a tak dále a tak dále. Pokud vezmeme do úvahy to, jak kvalitativně jsou málo významné ty eh, pozměňovací návrhy rady, které schrnu. V jednom případě jde o to navrh- zaměnit slovo migrace slovem imigrace. A v jiném případě jde o to zaměnit výraz budou muset výrazem vezmou do úvahy. Takže jinými slovy, to jsou otázky méně významné, které se řeší v této zprávě. Jde o to změnit články 3, 4 a 6 nařízení ehm, a e, to je tedy nařízení z roku 2004 a e, nejsou zde žádné pochybnosti jinak ohledně právního základu, což je písmeno B článku 63 bod 3 a článek 63, e, pardon, 66 zakládající smlouvy evropských společenství. Asi, jak jsem řekl, pane předsedo, tím bych mohl skončit a pokud dovolíte, tak vám mohu předložit ještě harmonogram. Děkuji. Dobře. Ano, nyní požádali o slovo paní Pachart, prosím. Děkuji, pane předsedo. Během eh, předchozího funkčního období v parlamentu, tak já jsem kladla otázky eh, právě o této síti, kdy předsednictví rady jsem se ptala již, zdali tato síť takže eh, především bych ráda, abyste mi eh, eh, potvrdili, že tyto vztahy jsou možné. Mimo to jsem se opakovaně snažil se zabývat rolí, u, která se týkala preboardingu u leteckých společností. A také mi šlo také o to, jaké mají dopady styční úředníci na žádosti o azyl v členských zemích. Tomu komise opakovaně řekla, že nechce Eh, přizpůsobit standardní formát pro tu zprávu. Ale já si myslím, že je velice důležité, abychom se dostali k těmto údajům. Musíme pochopit, do jaké míry přispívají styční úředníci k prevenci nelegálního přistěhovalectví. Takže je velice důležité, abychom eh, v rámci zpráv dostali více, mnohem více údajů a očekávám od komise, že nám poskytne. Děkuji, paní Kala. Já souhlasím v této věci a to zatím je to úplně nejasné, co skutečně dělají tito úředníci a o čem jednají při svých schůzkách, kterých bude více a více teď. Musím k tomu říci, že jeden z pozměňovacích návrhů článku 6. Zde vy říkáte, že Evropský parlament bude dostávat výroční zprávy, které budou nabité informacemi o tom, jak ta síť byla posílená a jak spolupracuje. Ale já si myslím, že Evropský parlament nepotřebuje zprávy, nějaké výroční zprávy a informace o tom, jak úředníci jsou schopni používat internet nebo ikonet a jak často se setkávají a podobně, ale my potřebujeme informace, o e, tom, co schromažďují za údaje. A tady je velká propast. E, e, my chceme vědět, zdali i správně je nastaven jejich popis práce, aby nedělali náhodou jiné věci. Protože teď při reformě toho nařízení také bychom neměli zapomínat na to, že informace, které mají schromažďovat tímto úředníci, že to je hodně informací, ale třeba tam nejsou informace o tom, jak se zachází s uprchlíky v těch hostitelských zemích. Je tam spousta informace třeba o pohybech, ale ne o tom, jak se s nimi zachází a jaká podpora se jim poskytuje mm, třeba, nebo je pardon, jaká podpora se poskytuje při boji proti nelegální migraci. Mm, a jak se zachází s těmi, u kterých existuje podezření, že jsou nezákonnými přistěhovalci. To tady chybí v tomto dokumentu. To jsou dva hlavní body, které chybí eh, v této novele nařízení. Děkuji. Děkuji. Mikrofon. Maybe some... Možná Někdo z Evropské komise a z Rady by chtěli zareagovat pan Dobo. Děkuji, pane předsedo. Jenom chci zdůraznit, že eh, tito úředníci, styční úředníci, eh, ti jsou vysíláni eh, v jiných členských státech, to znamená, nezastupují Evropskou unii, ale vlastní členský stát jinde a toto nařízení pouze upravuje jejich spolupráci. Spolupráci mezi těmito styčními úředníky. Děkuji. Ještě někdo za, za radu? Paní Person? Děkuji, pane předsedo. Velice pozorně jsme si vyslechli názory poslanců a Samozřejmě je budeme i nadále informovat o nových schůzích v radě o tomto tématu. Diaz de Mera, prosím, máte slovo. Hmm, děkuji, pane předsedo. I já velice si cením připomínek Janin a naší kolegyně, kdy hovořili o tom, co dělají tito úředníci co dělají styční úředníci? No, to by mělo být právě upravené v tom nařízení z roku 2004, 337. A co dělají? No, prostě přispívají k prevenci a k boji proti nezákonné imigraci za prvé a za druhé přispívají k repatriaci těchto nelegálních tajných migrantů a za, za, také i přispívají k, k řízení té legální migrace. Takže to je podle nařízení. A my nahr, navrhujeme nebo chceme, aby prostřednictvím spolurozhodovací legislativní procedury mezi parlamentem a radou, tak my chceme pouze změnit články 3, 4 a 6 zmíněného nařízení. V každém případě já eh, slibuji, že vezmu do úvahy návrhy eh, našich kolegů. A nyní, pane předsedo, bych chtěl vám navrhnout, vám všem, harmonogram, náš pracovní plán, protože, eh, a opakuji tedy, že jde o velice citlivou, komplikovanou zprávu, a, pardon, že jde o citlivou, pardon, jde o jedno, jednoduchou zprávu a jejím cílem je pouze uspůsobit eh, stávající normu. Takže eh, ten hm, pracovní dokument předložím 3. nebo 5. listopadu a budeme mít tedy krátkou lhutu um, vzhledem k povaze této věci, tak um, bude to, pát, um, bude to 6. v poledne, 6. listopadu v poledne, to bude termín pro návrhy, potom budeme hlasovat ve výboru 16. listopadu nebo během jednoho, prvního a druhého Eh, prosince při našich schůzích, je jeden z těchto dní a pokud budu mít důvěru všech kolegů, tak bychom mohli eh, dostat eh, tuto zprávu do plenárky 14. prosince. Nic více k tomu děkuji. Gracias, señor Díaz de Mera. Děkuji, pane Díaz de Mera. The proposal has been made. Ale myslím, že návrh máme na stole, pokud jde o časový harmonogram. Nemáte-li proti tomu žádné připomínky, ze strany členů našeho výboru. Tak tento návrh zvážíme, tak aby jsme ho sladili s naším programem těch eh, ostatních eh, mm, orgánů Evropského parlamentu, samozřejmě i s ohledem na plenárku. Já si myslím ale, že jsme to prodiskutovali a že můžeme pokračovat obvyklým postupem a můžeme se věnovat dalšímu bodu na našem dnešním programu. Souhlasíte? Dobře. Dalším bodem je bod 6 až 11. Protože všechny tyto body se dotýkají zpráv které předložil pán Busutil. Proto navrhuji, aby proběhla taková společná rozprava, to znamená od šestky až po jedenáctku. Šestka se týká dohody mezi Evropským společenstvím a Mauriciem o zrušení výzové povinnosti pro krátkodobé pobyty. Sedmička je to dohoda mezi EC a Barbadosem o zrušení výzové povinnosti pro krátkodobé pobyty. Osmička je to dohoda s federací Svatý Krištof a Nevis, a rovněž zrušení výzové povinnosti pro krátkodobé pobyty. Devítka je dohoda mezi EC a Bahamským společenstvím o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty. Desítka je mezi EC, Antiko a Barbudou ke stejnému tématu a jedenáctka je dohoda mezi Evropským společenstvím a Seychelskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty. Pokud vím, tak všechny tyto body, všechny tyto zprávy připravoval pan Busutil, náš zpravodaj, který je odpovědný za tuto oblast a nyní mu dávám slovo. Děkuji, vážený pane předsedo. Hmm, možná to bude dokonce kratší než ten váš úvod, protože jde o velice jednoduché, velice přímočaré zprávy. Rád bych začal tím, že jsem bohužel, i když je mi to líto, nenavštívil ani jednu z těchto zemí, když samozřejmě bych velice rád navštívil tyto země. Ovšem jsou to zprávy velice maličké, krátké, dotýká se to bezvízového cestování mezi evropskými občany a občany těchto třetích zemí, o kterých jste se zmínil, pane předsedo, a to po dobu tří měsíců, jakožto maximální období bezvízového, bezvízové cesty. Jediná věc, kterou zde mám, opravdu jediná problematická oblast, se dotýká toho principu, recipročního eh, principu, to znamená, máme zde dohodu, otázka zní, zda je to dohoda, kde my poskytujeme to, co zároveň je nám zpátky nabídnuto a zdá, člen, zdá občané třetích eh, zemí opravdu mají možnost požívat tyto požitky, které jim poskytujeme. Čili opravdu jde o to, zda tento princip či zásada reciprocity je zde eh, přítomná. Já jsem se sešel včera s zástupkyní komise, abychom objasnili tuto oblast, ale myslím si, že by nám mohla pomoci a ujistila nás, že opravdu je zde reciprocita zajištěna, pokud jde o zrušení vízové povinnosti pro všechny občany. A jakmile budeme mít tento závazek či tento slib, pane předsedo, tak si myslím, že budeme připraveni hlasovat o všech těchto zprávách zítra. Děkuji. Děkuji, pane Busutile, děkujeme za velice krátkou a jasnou prezentaci. Byl jsem informován o tom, že zpravodaj nechce poskytnout žádné pozměňovací návrhy, proto navrhuji lhůtu pro předkládání pozměňovacích návrhů pro nás ostatní, kteří byste si přáli předložit návrh a myslím si, že je vhodné, abychom se nyní vyslechli zástupkyni Evropské komise a předsednictví. Poprosíme předsednictví paní Leila Elfalíny. Je mezi námi. Dávám vám slovo paní Salfalíny. Takže Vystoupit by měla moje kolegyně a proto ji poprosím o slovo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, rada se rozhodla, že tedy přesune těchto šest zemí z toho negativního seznamu do pozitivního tedy do seznamu, kde uvádí země, které mají tu jsou osvobozeny od vízové povinnosti. Abychom zajistili tu reciprocitu, tak jsme zároveň se rozhodli, že toto osvobození nebude platit u dvou straných dohod mezi Evropským společenstvím a těmito státy. V roce 2008 vedla Rada a komise jednání s těmito malými zeměmi o tomto tématu. V říjnu byla jednání ukončena a v listopadu 2008 jsme mohli dohodu parafovat. V Dubnu eh, rada schválila rozhodnutí k této dohodě a nyní rada čeká na stanovisko parlamentu, aby mohla tyto dohody realizovat. S velkým zájem sledujeme vaši práci ohledně tohoto tématu a jak my nebudeme mít k dispozici stanovisko Evropského parlamentu, tak se tato záležitost dostane na pořad jednání rady, aby bylo možné tyto dohody co nejdříve uvést v praxi. Děkuji. Thank you. And on behalf... Děkujeme a nyní poprosíme Evropskou komisi. Paní Daphne Gogu, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Rovněž se pokusím o stručnost. Ráda bych v první řadě podpořila argumenty zpravodaje. Myslím si, že ta hlavní věc, kterou musíme prodiskutovat v rámci toho, této první dohody o zrušení víz, je otázka reciprocity, právní jistoty a jasnosti. V roce 2006 přišla Evropská komise, jak víte, s návrhem zhodnocení situace u těchto šesti ministrátů splnili veškerá kritéria na základě nařízení 539, tak abychom je přesunuli z negativního na pozitivní seznam a v lednu 2007 bylo, bylo již jasné, že tyto země mohou být součástí pozitivního seznamu na základě nařízení 539. Zároveň Evropská komise i, Evropsk- i Rada poprvé stanovila to, že vstup v platnost této dohody, pokud jde o zrušení vízové povinnosti pro občany těchto zemí, že dojde vstupu v platnost po odsouhlasení a vstupu v platnost první dohody o zrušení vízové povinnosti. Toto je nesmírně důležitý první krok v naší vízové po, eh, politice, to znamená deset let po zavedení této společné vízové politiky. To znamená, že poprvé se ocitáme tváři tvář druhého kroku, to znamená zhodnocení tohoto společného postupu, zrušení vízové povinnosti pro občany třetích zemí a zároveň stanovení jasného právního rámce, který by umožnil plnou reciprocitu pro naše občany. Všichni občané ve všech členských státech tudíž budou těžit eh, a mít užitek ze stejného režimu s jednou konkrétní třetí zemí. To znamená, že podmínky pro znovu zavedení vízové povinnosti budou stejné, tak jak je vidíme definovány v konkrétních ustanoveních dohod o zrušení vízové povinnosti. Máme zde jasné definice délky tohoto bezvízového období, beneficientů, typ držitelů jednotlivých pasů, a tak dále. Všichni musí, to znamená, odpovídat té konkrétní typologii, kterou jsme připravili poprvé, to znamená všechna ustanovení, který, které musí splňovat uchazeči. Musíme zajistit průhlednost, právní jistotu, která by zajistila plnou reciprocitu pro naše občany v oblasti zrušení vízové povinnosti. To je náš cíl. Nechci zde zacházet do podrobností, do všech detailů na tohoto recipročního přístupu. Ovšem někteří z vás jistě jste slyšeli o těch posledních událostech, zavedení vízové povinnosti znovu zavedení vízové povinnosti například pro české občany ze strany Kanady. Evropská komise samozřejmě připraví zprávu v tomto ohledu. Za několik ní budeme mít možnost podrobně prodiskutovat všechny tyto nedávné události a v té, už které budou zahrnuty do naší nové zprávy o recipročním přístupu. Děkujeme. Pokud jde o naše členy, kdo by chtěl vystoupit, pan Bronx je prvním. Ano, samozřejmě, že já jsem proto, abychom zabránili nějaké byrokracii, u obyčejných turistů. Ovšem možná by to mohlo mít dopady, pokud jde o, nez, o nezákonnou imigraci, když se zde hovoří, že to mikrostáty s ohledem na malou, malou, malý počet obyvatel. Ovšem, jakmile zde budeme mít tyto návrhy, možná dojde k nějakým dalším návrhům, abychom rozšířili rušení vízové povinnosti pro větší státy s větším počtem obyvatel, které by poté znamenaly, řekněme, nějaký větší příliv obyvatel těchto zemí. Okay. Thank you. Mr. Moraes. Děkujeme, pan Moraes. Děkuji, pane předsedo. Asi 800 tisíc evropských občanů navštěvuje tyto ostrovy ročně, proto bych rád podpořil pana Busutila v oblasti reciprocity. Jedině co je mi líto, je, že sám nenavštívil tyto země, že nezorganizoval návštěvu. To skutečně, to si mě zklamal. Simone velice, ovšem argument pana Bronxe odmítám. Tato rozhodnutí jsou dělány eh, případ od případu a toto je správný postup. Yes. Děkujeme. Další kolegyně. Ano, velice rychle. Kromě eh, těch zdvořilostí, které jsme slyšeli, tak je dobré, aby občané těchto zemí také i byli eh, tak stejně dobře přijímáni, když jezdí sem k nám, tak dobře jako přijímají oni nás, když my jezdíme tam. Teď vážněji. Otázka zrušení eh, krátkodobých víz. To je skutečný problém, protože ti, kteří se tím seriózně zabývají, tak vědí velice dobře, že otázka krátkodobých víz to je takový začarovaný kruh, mm, který víc, či, čím dál více a více se dotýká základních práv některých e, e, občanů, především zemí z jihu. To platí pro kulturní výměny, obchodních výměn se to týká i sportovních výměn, takže naše pozice je jednoduchá zrušit eh, všechna krátkodobá víza, což je jediný způsob, jak eh, korektně nakládat s občany z jižních zemí, kteří k nám jezdí, protože pokud jim to vlastně uložíme přes ta, to krátkodobá víza, tak eh, potom ta situace mm, mm, nelegální imigrace se nezlepší, to si nikdo nepřije. A k těm našim návrhům i vzhledem k tomu, co jsem řekla, tak my jsme zcela příznivě nakloněni návrhu, akorát nás trochu zneklidňuje například, co to je platný pas, e, protože to je dost vágní pojem, tedy vágní právní institut. Děkuji. Pan Bons, prosím. Voorzitter, met name de landen in de kleine Caribbean, Zuid-Door... Zejména země v Karibiku jsou totiž transitními zeměmi pro drogy, které se produkují v Jižní Americe. Ty drogy se právě eh, dostávají přes tyto země v Karibiku do USA a do Evropské unie. Navíc eh, v těchto zemích perou peníze, proto je moje strana proti osvobození od vízové povinnosti. Pokud vízovnou povinnost máme, tak nám to zaručuje jakousi bezpečnost pro nizozemí. Pokud je nemáme, bude to ohrožení. Děkuji. Pane Bonci, pan Masip. Děkuji, pane předsedo. Já podporuji eh, pozici pana Busutila, zpravodaje i další v debatě ale je důležité, tedy z pohledu Evropské unie, je důležité, aby veškeré vztahy, které máme s těmito zeměmi, eh, tedy volného pohybu a rušení byrokracie, tak aby to i Evropská unie diplomaticky využila pro to, aby získala něco důležitějšího a to je, aby mm, abychom mm, tedy E, e, tuto zem zbavili vážnějšího problému, než je taková chřipka, ale daňové ráje. A zde musíme využít tohoto, aby tyto země, suverénní, zpřátelené země, tak, mm, které aby se, aby se chovaly legálně, aby nepřispívaly e, k takovým krizím, jako je ta, ta teď, kterou prožíváme v Evropě. Děkuji. A teď, abych se vrátil k panu Busutilovi. Pokud jsem to pochopil, zpravodaj navrhuje, abychom odsouhlasili toto rozhodnutí do zítřka, tak by bylo správné, abychom si stanovili termín, deadline 18 hodin dnes, 6 odpoledne, pro pozměňovací návrhy. Stanovujeme tento termín tak, abychom mohli hlasovat zítra. Pane Busutile? Ano, děkuji, pane předsedo. A já musím vyjádřit souhlas s vaším návrhem termínu pro pozměňovací návrhy a hlasování zítra. Také i děkuji členům, že přispěli k této krátké, ale živé diskuzi. Jenom dovolte osvětlit dvě věci. Za prvé, to není poprvé, kdy třetí země se dostaly z negativního seznamu na pozitivní, pokud jde o víza. To není něco, co bychom zde dělali poprvé vůči třetím zemím. A za druhé, také musím vysvětlit, že toto se bude vztahovat na všechny kategorie osob, eh, diplomatické pasy, služební pasy, kromě mm, eh, kromě jakékoliv placené činnosti, to znamená víza budou takto omezena, ne pro ty, kteří provádí výdělečnou placenou činnost a já myslím, že mm, to bychom takto měli nechat. Děkuji, pane Bosotele. Další připomínky ze strany předsednictví, Evropská komise. Jenom takové objasnění ze strany komise. Co se týče mandátu, samozřejmě my máme ještě mandát vyjednávat e, i z e, Brazílii o zrušení víz. To je mm, přístup, který teď rozvíjíme vůči některým třetím zemím, tak abychom e, zvýšili to, co já nazývám právní jistota, pokud jde o reciprocitu mezi občany třetích zemí a našimi občany další upřesnění na základě jedné otázek jednoho člena parlamentu. Ten fakt, že zrušíme vizovou povinnost, to neznamená, že nebudou existovat kontroly na hranicích. Samozřejmě eh, ty osoby, které se zapojují třeba do nezákonných činností, tak eh, ty eh, samozřejmě jsou zadrženy na hranicích. Pořád zachováváme vůči nim kontroly na vnějších hranicích. Dobře, tak já myslím, že asi tím jsme vyřídili tento bod. A budeme pokračovat. Budeme pokračovat s následujícím bodem, což je bod číslo 12. Pohlavní zneužívání a vykořišťování dětí a dětská pornografie. E, osoba odpovědná za zprávu je e, vynikající členka našeho výboru, paní Roberta Angelilli, ale musíme zpravodajku omluvit e, z osobních důvodů dnes zde není. Takže místo předseda výboru Libe ji zastoupí. Ale připomínám, že mm, práva dětí, to je eh, jedno z velkých témat našeho výboru, protože my v minulých letech jsme přijali řadu zpráv eh, v této věci, včetně zprávy paní Roberty Angelilli, která byla přijata na jaře a zde mm, se doporučovalo, jak bychom si přáli, aby vypadalo rámcové rozhodnutí o e, sexuálním zneužívání dětí a dětské pornografii. Po této zprávě následoval návrh komise, o kterém diskutujeme dnes zde. Takže za prvé především dáme slovo zástupci komise, poté švédské předsednictví a poté zpravodaj pan Jakolíno. Prosím, zástupce komise. Je zde on či ona? Ano. Děkuji, pane předsedo. Návrh komise eh, o pohlavním zneužívání a vykořišťování dětí. To je součástí balíčku spolu s návrhem o obchodování s lidmi o kterém budeme také diskutovat později. Jak oba tyto návrhy eh, eh, přijali integrovaný přístup, holistický přístup. To znamená, že kromě ustanoveních, které se týkají hmotného trestního práva, tak do návrhu jsme dali i ustanovení o prevenci, o eh, vyšetřování trestním stíhání, o ochraně poškozených. Jsme přesvědčeni, že tento přístup je obzvláště efektivní v tomto případě. Zde my teď konkrétně hovoříme o sexuálním eh, vykořišťování a mm, zneužívání dětské pornografie. Obecným cílem mm, této normy, nové normy, je právě zajistit lepší ochranu dětí, eh, které jsou obětmi této různé trestné činnosti. Tento návrh vychází z úmluvy Rady Evropy Lanzarote o sexuálním zneužívání dětí a i se inspiruje z toho přístupu založeném na lidských právech. Je to dost ambiciozní návrh, který se snaží za rámec eh, úmluvy Rady Evropy. To znamená, eh, ne pouze se na to dívat, eh, tedy to znamená eh, dívat se na to z pohledu stávajícího mm, rozhodnutí a z pohledu i umluvy z Lanzarote. Nyní k návrhu. Za prvé, my si přejeme širší rámec povinnosti trestně, či, trestně stíhat jednání které eh, spočívá v sexuálním zneužívání a dětské pornografii. Tento rámec je širší z řady aspektů. Za prvé je širší především pokud jde o sexuální zneužívání dětí. Eh, nyní v podstatě mm, zde upravujeme veškeré trestné jednání, které je upraveno zmíněnou umluvou. Pokud jde o dětskou pornografii, žádné výjimky nepovolujeme tak jako ve stávajícím rámcovém rozhodnutí. A také bereme mm, do úvahy další vývoj komunikačních technologií. To znamená, my jsme sem dali nové skutkové podstaty jako grooming. To znamená, když někdo e, přemlouvá děti e, pro sexuální účely a mm, mm, vlastně e, i navrhne tomu dítěti, že se s ním sejde za tímto účelem. A za druhé, pokud je o trestní právo stricto senso, tak cílem je zajistit eh, další aproximaci a vyšší úroveň trest, eh, trestání, trestních sankcí. Zde my jsme úplně přesvědčeni o tom, že tyto trestné činy Eh, musí se považovat za velice závažnou trestnou činnost a samozřejmě úroveň trestních sankcí. To je jeden z indikátorů obecného vnímání závažnosti takovéto trestné činnosti. Pokud jde o trestní stíhání, zde my máme konkrétní ustanovení o e, zahajování trestního stíhání ex ofo, e, o e, tedy delší promlčecí lhůty až do doby dospělosti a potom máme zde ustanovení o používání velice specifických vyšetřovacích prostředků, jako například vyšetřování pod krytím, což se ukázalo jako efektivní nástroj pro vyšetřování eh, této trestné činnosti v různých evropských zemích. Ustanovení o jurisdikci, to je dost těžké ustanovení. Tady se snažíme Eh, přijmout rozhodující krok vpřed. Jde to za rámec úmluvy Rady Evropy a toto ustanovení je velice významné, protože eh, je určeno k tomu, abychom zde i řešili tu eh, turistiku za sexem, sexuální turistiku, kdy někdo cestuje do zahraničí, aby tam spáchal trestný čin spočívající v pohlavním zneužívání dětí v jiné zemi. Chceme, aby tedy i bylo možné eh, trestně stíhat eh, občany, eh, pokud spáchali tuto trestnou činnost v zahraničí, i když tam není dána podmínka dvojí trestnosti. A pokud, pokud jde o um, ochranu, netrestání, tedy imunita obětí, um, um, um, Například eh, děti, které jsou naváděny k prostituci v těch zemích, kde prostituce je trestným činem. Dále máme ustanovení, která chrání děti před sekundární viktimizací, což je eh, další následné trauma, které vyplývá z toho způsobu, jak příslušné orgány eh, vedly trestní řízení, například zbytečné opakování výslechů. Eh, to je jeden způsob, jak zapránit eh, zvětšování toho traumatu, který, kterým dítě utrpělo. Zvláštní důležitost přičítáme ustanovením o prevenci. Zde máme různé typy ustanovení v této věci. Například eh, ty programy pro ty pachatele této trestné činnosti nebo pro ty lidi, kteří se bojí, že inklinují k tomuto a že by někdy mohli spáchat eh, tuto trestnou činnost. Takže jsou to intervenční programy, které by měly být dány k dispozici těmto lidem i pro uh, osoby podezřelé či odsouzené a pokud tedy dobrovolně k těmto programům přistoupili. Dále chceme zajistit, že alespoň bude možné v evropských zemích zablokovat přístup k těm webovským stránkám na internetu, které obsahují dětskou pornografii. Samozřejmě je to těžší potom Eh, vlastně vůbec eliminovat tyto stránky a ukončit jejich činnost, především pokud eh, jsou etablovány mimo EU, ale chceme alespoň zablokovat přístup zákazníků k těmto stránkám. A v neposlední řadě je to otázka prevence pro recidivisty tedy osoby, které byly již odsouzeny eh, ze spáchání těchto trestných činů. Eh, to znamená, aby ti recidivisti třeba se nepřesunuli do jiné země a tam se snažili kontaktovat děti třeba z profesionálních důvodů. To je případ Furnie eh, kdy ta osoba, která byla odsouzena, tak se přestěhovala do jiné země a tam vůbec nevěděli, neznali jeho trestní rejstřík a nevěděli, že ten ta osoba již má za sebou tuto trestnou činnost v zemi původu. Snažíme se tedy i eh, vlastně eh, využít ten nedávno odsouhlasený systém o výměně informací z trestních rejstříků, takzvaný ECRIS, a snažíme se i zabránit takovýmto situacím, kdyby důležité informace třeba nejenom o Eh, eh, o třeba eh, odsouzeních, ale i třeba o zákazu činnosti kdy třeba mm, ta osoba, kromě toho, že byla odsouzena k normálnímu trestu, tak jí byla zakázána činnost třeba pracovat s dětmi. Takže chceme, aby tyto informace byly předávány do jiných zemí za účelem ochrany dětí před podobným typem trestného jednání. Předsednictví vám určitě řekne více o vývoji Eh, eh, o vývoji diskuze eh, v pracovní skupině trestního práva Droa PEN, protože tam nyní probíhají diskuze. Dobře, a za švédské předsednictví také chcete si vzít slovo, prosím. Děkuji. Pane předsedo, vážení poslanci, jak právě řekla komise, je velice správné a důležité, že české předsednictví započalo s prací a s jednáním my, které se týkaly tohoto rámcového rozhodnutí. Členské předsednictví tato jednání převzalo a již v, v červenci jsme měli první zasedání pracovní skupiny pod vedení švédského předsednictví. Všeobecně lže zříci, že členské státy tuto iniciativu komise přivítali. tento návrh komise tedy přijali pozitivně, také se jedná o prioritu totiž potírání takového takovýchto trestních činů. Nyní se ovšem musí rámcová rozhodnutí přepracovat, protože pracovní metody se mění. Velká část trestních činů probíhá prostřednictvím internetu. A proto je také důležité odpovídajícím způsobem přizpůsobit legislativu. Z toho, co řekla komise, také jasně vyplývá, že se jedná o velice obsáhlé téma. A jedná se o široké spektrum trestných činů. A proto je důležité, abychom měli opatření, která tomuto spektru budou odpovídat. Proto potřebujeme mnoho času, abychom mohli vše dohloubky prodiskutovat. Švédské předsednictví by rád tato jednání posunul dopředu a pokud by to bylo možné, tak je také dovést do určitého do stádia hmatatelného výsledku. Ještě musím zmínit, že tento integrovaný přístup byl členskými státy také přijat velmi pozitivně. Děkuji. Thank you, thank you. Now it's time... Děkujeme. A nyní poprosíme pana Giacolínyho, našeho zpravodaje. Ano, děkuji, pane předsedo. Jak již bylo řečeno, já nahrazuji zde nyní kolegyni Angelili, která má vážný problém, to znamená pohřeb a proto musela zůstat v Itálii. A e, zde již i jsme slyšeli velice zajímavé informace, které se týkají nutnosti eh, revidovat eh, tento předpis eh, z roku 2004, protože jde o velice citlivé téma, jde o jeden z nejvážnějších typů trestné činnosti a je třeba, abychom tedy dělali něco více proti této trestné činnosti. Již v únoru, jak i Eh, bylo připomenuto, my jsme se tím zabývali, i zpravodajka navrhla eh, určité, eh, určitá řešení a já to schrnu do pěti bodů. Kolegyně mm, má za to, že i je třeba bojovat proti trestné činnosti typu grooming, to je po internetu, Eh, nebo i za trestnou činnost. Za trestný čin je třeba eh, považovat jednání, které se eh, páchá i v rámci rodiny na mladistvích, nebo tedy třeba vůči osobám, které jsou závislé. Potom je třeba i donutit členské státy, aby si vyměňovali informace z trestních rejstříků v případě odsouzení za trestné činnosti spočívající ve zneužívání dětí. Potom je třeba i Eh, mm, i eh, informovat o zákazu činnosti, třeba práce s dětmi, tedy o těchto typech sankcí, tak abychom i zlepšili ochranu potenciálních obětí před zneužíváním, sexuálním zneužíváním. Já připomínám, že zde lze i doplnit eh, ještě další body. A mm, větší ochrana, to znamená i Mm, lepší eh, psychologický profiling a eh, zde nebo další aspekt, eh, který je třeba vzít do úvahy, je spojený s těmi mm, situacemi, kdy je mm, třeba garantovat Eh, aspekty ochrany, také o tom již eh, zde mm, mm, bylo diskutováno, třeba eh, prosazovat i zdravý styl života v rodinách i v jiných prostředích a tak, aby věděli děti, kam se obracet, tedy informační kampaně, to je důležité potom i je třeba aby členské státy eh, plnily lépe tento úkol ve, ve smyslu vzdělávacích institucí, protože eh, toto je skutečně eh, velice zavržení hodná trestná činnost, zneužívání dětí a mladistvých. Děkuji, pane Jakolino. A nyní vidíme, že máme přihlášen několik lidí do diskuse. A jelikož už máme malé spoždění proti plánovanému času, Rád bych vás poprosil o stručnost. Pani Sípel. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, myslím si, že je opravdu špat, hrozné, že o tom musíme neustále znovu diskutovat, ale jsem ráda, že se v té zprávě e, pokouší zahrnout i ty nové informační technologie a pokouší se, se zregulovat právě tuto oblast. Já jsem osobně ovšem přesvědčena o tom, že zablokování přístupu k pornografickým stránkám vlastně k ničemu nevede. Protože je velice snadné takovéto zablokování nějakým způsobem obejít a zároveň je opravdu velice pracné to dovyšetřit. Takže si myslím, že to e, není nic, co přinese něco opravdu přínosného nemůžeme prostě vyjmout takovéto obsahy ze sítě. Mohli bychom se potom Známe to ze zámoří, kde se o něco takového pokusili, ale pokusili se tedy o to, aby určité stránky nebyly předávány dál. Ovšem pouhé zablokování určitých stránek opravdu k ničemu nepovede. Mr. Albrecht. Pan Albrecht. Děkuji, pane předsedo, děkuji také předsednictví a komisi za jejich návrh. Já bych se chtěl připojit paní Zike. Je to totiž velice důležitá oblast a je dobré, že máme takové dobré návrhy, které pokryjí všechny životní oblasti. Ale chci také přesně potrhnout tu věc, to, to zablokování těch eh, webových stránek, protože si myslím, že zde jsme v nebezpečí, že jak eh, svým způsobem diskreditujeme velice rychlým způsobem ten dobrý návrh. K tomu mám takové tři poznámky. Jsou to ty nejdůležitější podle mě eh, z těch, které jsou jakýmsi důkazem, protože to nemá smysl. My jsme jakožto parlament již několikrát poukazovali na to, že mezinárodní spolupráce, která by vedla k vymazávání těchto obsahů a k stíhání, ke skutečnému stíhání, je něco, co musí stát popředí a musí být naší prioritou. Musíme se o ní ještě silněji snažit. Když se podíváme například na duševní vlastnictví, tak se prosadilo téměř již prosadilo to vymazávání těch obsahů a jsme zde dál než v rámci vymazávání pornografických obsahů. To si myslím není správné. Myslím si, že bychom se opravdu měli zaměřit na to, abychom v této oblasti učinili více a aby eh, se všechny státy snažili o to vymazávat takovéto obsahy protože pouze zablokování opravdu nestačí. Důležité je také, abychom si uvědomili, že eh, velká část eh, tohoto pornografického materiálu se nachází na, nenachází na serverech ve třetích zemích, kde není dobré prosazování práva, ale nachází se v zemích, kde má Evropská unie silné obchodní partnery a kde funguje prosazování práva a proto by mělo fungovat právě i v této oblasti. A já mám pocit, že se prostě Evropská unie dostatečně nesnažila o to vyvinout správné postupy a podívat se na to, jaké by byly alternativy k jednání, které vlastně realizujeme dnes. Důležité je, abychom také vyhodnotili, jestli je dobré tedy stránky zablokovávat, jestli je to něco, na co bychom se měli zaměřit, anebo zda zde existují mnohem efektivnější alternativy. Takže se musíme podívat na to, že jsou takovéto eh, zablokování, že je toto zablokování něco, co pro nás bude přínosné, nebo spíše ne. Protože nemáme dostatek jasných důkazů pro to, že to zablokování opravdu k něčemu vede. A navíc je naprosto nejasné, na jakých eh, základech je toto navrženo. Také v posouzení dopadu nic eh, konkrétního k tomuto nenalézám. Takže zde máme celou řadu dobrých návrhů. Ovšem měli bychom si opravdu položit otázku, zda eh, se dostatečně věnujeme prosazování práva, zda se opravdu věnujeme tomu, aby ty stránky byly vymazávány, anebo máme tady takové to symbolické opatření toho zablokování. Děkuji. Děkuji. Další kolegyně, paní Het. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Jak již bylo řečeno, Jde opravdu o nejohavnější trestné činy. Je to situace, která je nesmírně závažná. Měli bychom proti těmto činům všichni bojovat. Ráda bych řekla, že tento návrh komise je kvalitní. Musíme samozřejmě bojovat s touto činností, ale rovněž jsme si vyslechli a rovněž jsme měli možnost eh, si přečíst eh, spoustu informací ohledně možností, řekněme, zablokování určitých internetových stránek a podobně. Domnívám se osobně, že na prvním místě by měly být naše děti. A na ty bychom měli myslet, měli bychom identifikovat možné oběti. To je samozřejmě, že takovou možnost vždycky bude mít to znamená zablokovat některé stránky a podobně. Ovšem, jak víme, tak děti budou neustále oběťmi této trestné činnosti. Měli bychom využít více finančních prostředků k identifikování možných obětí, potenciálních obětí, ale rovněž reálných obětí, věnovat více finančních prostředků pro řešení této situace. Rada ve svém návrhu hovoří o tom, že členské státy obecně vítají tento návrh, pozitivním způsobem nahlíží na tento návrh. Ovšem Zdá se, že na straně rady jsou i problémy. Ráda bych proto věděla podrobné informace o těchto problémech. Osobně si myslím, že návrh, rad, návrh komise je velice kvalitní, proto bych se ráda dověděla podrobnější informace ohledně diskuzí, které probíhají na půdě rady. Já jsem položila tuto otázku Cecilie Malstrom, švédskému předsednictví před štrasburským plenárním zasedáním. Jak víme, tak švédské předsednictví se zabývá problematikou pohlavního zneužívání, sexuální turistiky a tak dále. Hovořilo se o l'Europe de l'enfance konferenci, která proběhne v listopadu. Bylo řečeno, že otázka pohlavního zneužívání dětí v oblasti sexuálního cestovního ruchu bude rovněž zohledněná, bude diskutována, ovšem zdá se, že tomu tak nebude, proto se ptám rady, proč došlo ke stažení tohoto bodu z programu. Thank you. Děkujeme. Pan Romeva. No. Není. Už mezi námi paní Romero. Ne? Dobře. Pan Busutel, prosím. Děkuji, vážený pane předsedo. Děkuji. Rád bych poděkoval i za vystoupení eh, rady. Rád bych poděkoval paní Jakolinos e, za její příspěvek. Samozřejmě vidíme, že všichni rodiče mají stejný problém, bojí se toho, co uvidí jejich děti, s čím se budou potkávat na internetu, jaká nebezpečí e, skýtá internet pro naše děti. Proto se domnívám, že musíme udělat vše, vše proto a opravdu vše, co je v našich silách, velice rychle tak aby naše děti byly chráněny, aby byly chráněny do maximální možné míry, především v těch situacích, kde by se mohly stát obětí mm, sexuálního zneužívání, pornografie v této souvislosti mám jednu otázku. Jaký je, jaký je mm, rozsah našich kompetencí, nebo jaké jsou obrysy naší kompetence, nebo její limity, pokud jde o tuto oblast, protože jde o trestní právo, pokud jde o harmonizaci trestního práva v tomto ohledu. Možná by nám představitelé Evropské komise mohli sdělit více informací. To znamená, kde leží hranice naší kompetence nebo našich možností v této oblasti, jak daleko můžeme zajít, tak abychom dosáhli nějakého účinného řešení. Ptám se proto, že Evropský soudní dvůr už přišel s um, konkrétními rozsudky v tomto ohledu, které, pokud vím, tak eh, znamenají určitá jasná omezení pro naše pravomoce. Děkujeme, paní Martie. Já děkuji, vážený pane předsedo. Mám dvě otázky k tomuto velice závažnému tématu. První otázka, která se dotýká prevence. Myslím si, že bychom mohli věnovat více pozornosti prevence v této oblasti, protože víme, že oběti bohužel velice často to budou možná jednoho dne lidé, kteří, kteří budou opakovat podobné uh, Eh, činy a podobně. Právě proto bychom měli uvažovat o nějakém možném systému prevence, prevence mm, pokud s ohledem na tyto trestné činy, ke kterým došlo, ke které byly spáchány na těchto dětech. Druhá záležitost se týká sexuálního cestovního ruchu. Ptám se, zda Evropská komise to nějak precizovala, zohlednila, pokud jde o um, tuto problematiku. Mimo Evropskou unii, já vím, že tam byla mise v Kambodži, která se dotýkala této tematiky. Um, byla jsem velice překvapená, byla jsem přesvědčena o tom, že sexuální turismus Evropanů představuje velikou problematiku v této oblasti. Já jsem spolupracovala s nevládními organizacemi v Kambodži a byla jsem nesmírně překvapena. Zjistila jsem, bylo mi řečeno, ano, že je to v podstatě spíše regionální záležitost a že spíše jde o Aziaty, kteří využívají nebo zneužívají um, tuto um, děti v tomto období a já jsem já jsem navštívila mnoho takových velice eh, pochybných oblastí. Bylo mi řečeno, že, že opravdu, že tam není, že to není problematika, která se dotýká pouze Evropanů. Proto bych se chtěla zeptat, zda má Evropská komise informace, konkrétní údaje, eh, které by se sbírala z celého světa. Děkuji. Děkujeme. Paní Ernst. Děkuji. Já jsem se touto problematikou zabývala několik let na německo-české hranici a mohu říci, že je velice <clears throat> dobré, že zde máte již zakotveno něco jasně konkrétního, eh, co se týká ochrany obětí a to vítám jednoznačně. Co musíme ovšem nutně posílit, to je prevence a také práce s pachateli nějakým způsobem bude pracovat s pachateli, abychom zabránili dalším trestným činům. Myslím si, že na tomto poli musíme opravdu ještě odvést velký kus práce. V zásadě jsem taková rozpolcená v otázce trestně právního stíhání. V Německu jsme měli velice dlouhé diskuze o tom, jakým způsobem budeme využívat trestní právo, aby Tedy, abychom <clears throat> ho nezostřili, ale spíše lépe využívali, protože ono to má dopady zpět na děti, protože když se zvýší výměra trestu, tak ty eh, trestné činy, jejichž obětmi dětmi jsou, se potom ještě zhoršují. A myslím si, a tady ještě jeden, jedna věc, která je mi důležitá, to je otázka policejní spolupráce. I zde jsou velké nedostatky. Já jsem to v tom regionu, v té oblasti sama velice často zažívala. Policejní spolupráce přeshraniční je něco, co je velice důležitého, co se ovšem také ještě nedostatečně využívá. A ještě jedna věc, kolegové to říkali již na začátku, to zablokování těch stránek opravdu k ničemu nevěde. My jsme v Německu měli dlouhé debaty, bylo to mm, taková ta debata, která se týkala těch ukazatelů, těch stopek takzvaných v internetu. Opravdu si myslím, že to k ničemu nevede, že ta cesta by se měla opravdu ubírat tím, k směrem vymazávání toho obsahu. Měli bychom si vynahradit na ten problém dostatek času, abychom dospěli k dobrému a kvalitnímu řešení. Děkuji. Děkuji. Děkuji za slovo. Jde o nesmírně závažnou problematiku. Pokud vím, tak máme k dispozici ještě jeden návrh. Jeden návrh, který hovoří o harmonizaci trestního práva, alespoň do určité míry. Samozřejmě souhlasím s kolegy v tom, že musíme bojovat ehm, proti těmto nešvarům, musíme chránit naše děti. Ovšem v rámci analýzy dopady mám pocit, že nehovoříme vůbec o možnosti harmonizace trestního práva na celoevropské úrovni, že se tomu nevěnuje pozornost. A proto se ptám, eh, jaký na to má komise názor. Chcete, aby došlo k harmonizaci v této oblasti? Někteří říkají ne, pravděpodobně členské státy ještě nejsou připraveny a tak dále. To znamená, že komise má určité určitý pohled, určité stanovisko mm, k této problematice, proto se ptám, jaký je váš mm, konečný cíl v oblasti harmonizace trestního práva. Myslím si, že je velice riskantní, nebo bylo by riskantní mm, abychom propojili jenom tuto oblast, pokud by šlo, řekněme, o vraždy a podobně. Ovšem, když hovoříme o trestním právu na celé evropské úrovni a hovoříme o možnosti propojení mezi jednotlivými členskými státy, možná bychom měli vzít v potazy to, co se děje nebo jakým způsobem pracují ve Spojených státech, abychom se rozhodli, které informace budeme zpracovat pouze na, Evro- na um, úrovni členských států a ke kterým nebo které si budeme vyměňovat. Myslím si, že to je jednou z podstatných oblastí celého tohoto návrhu. To znamená, rádi bychom si vyslechli pohled komise eh, na oblast harmonizace trestního práva. Děkuji. Děkujeme, paní Mobaj. Děkuji, pane předsedo. Obecně řečeno, Nesouhlasím s tím, aby Evropská unie vnucovala legislativu suverénním členským státům. Naopak ale nejsem proti zákazu konzumace dětské pornografie. Myslím si, že by zde měla být nulová tolerance, proto osobně jsem pro zákaz webových stránek s dětskou pornografií. Rovněž jsem pro zákaz držení materiálu, které obsahují dětskou pornografii a proč. Někteří kolegové mají problémy s ohledem na právní základ. To jsou pravděpodobně kolegové spíše s takovým liberálnějším náhledem na svět. Ovšem ráda bych je ujistila o následující věci. Za každou dětskou pornografii, každým materiálem, který obsahuje dětskou pornografii, leží trestní čin, jeden z nejohavnějších trestních činů, jaké si dokážeme představit. Nejde pouze o nějaké symboly, jde o skutečné produkty, o skutečné výsledky utrpení, utrpení skutečných, reálných dětí, které musí trpět, aby tato webová stránka vůbec existovala, aby ta fotografie eh, byla zveřejněna. A já si myslím, že máme všechny důvody, které, které by nás měly vést k tomu, abychom zakázali tyto webové stránky, abychom snížili poptávku, která by poté vedla k snížení nabídky, protože jakmile je zde poptávka a můžeme říct, že jsme liberální, proč bychom měli zakazovat ehm, dětskou pornografii a tak dále. Možná budeme tímto způsobem postihovat pouze pachatele a ne ty, kteří vlastní nebo drží takovou, mm, takové pornografické materiály. Ovšem oni jsou součástí celé této sítě, celého tohoto řetězce, protože bez těchto lidí, kteří je umistují na, kteří umistují tyto fotografie na internet, by neexistovala ani nabídka, neexistovalo by to skutečné utrpení našich dětí. Prosím, nezapomínejme na to, kolegové, že hovoříme o skutečných dětech, o skutečném dětském utrpení a to je něco, co si můžeme představit za každým obrázkem dětské pornografie, které vidíme ať už na internetu nebo jiném pedofilní materiálu a je mi opravdu velice líto, že můj kolega z Německa se směje, protože jde o nesmírně závažné téma a myslím si, že bez ohledu na naše liberální myšlenky bychom neměli, neměli dále umožňovat a podporovat utrpení našich dětí. Děkuji. Some additional comment by Mr. Albrecht. Also vielleicht, äh, um, a pravděpodobně mě správně nepochopili. Já jsem zcela jasně řekl, že je pro mě velice důležité, aby komise a rada přišly s tímto návrhem, s návrhem potírat dětskou pornografii. Rozhodně to není můj záměr eh, docílit toho, abychom měli menší menší angažovanost v rámci potírání této pornografie. Já jsem jenom nechtěl, abychom si jaksi ten dobrý návrh odstřelili tím zbytečným krokem toho zablokování. Já samozřejmě chci, aby tyto obsahy zmizely z internetu. Já chci, aby takovéto věci vůbec nebyly produkovány, aby se nedostávaly na internet, aby se nedostávaly do oběhu. Je mi pouze o přístup, jakým to budeme řešit buď ty obsahy, tyto stránky povrchně zablokujeme, což je technologicky velice jednoduché, anebo je skutečně vymazujeme. Vymažeme, protože pokud je pouze zablokujeme, tak to nepostihne ty, kteří si sebou, mezi sebou dětskou pornografii vyměňují. To v podstatě postihne pouze ty osoby, kterým eh, ty stránky potom budou zablokovány chybně a tak dále protože si myslím, že tato cesta v podstatě vede k určitému typu cenzury. A je velice obtížné vždy eh, zkontrolovat, zda eh, toto opatření bylo v určitém konkrétním případě přiměřené či ne. Já samozřejmě jsem proto, abychom v co nejvyšší možné míře bránili práva dětí. Děkuji. Já se domnívám, že bychom se měli obrátit nyní na komisi. Děkuji, pane předsedo. Nejsem si jistá, že mám vhodné odpovědi na všechny ty kvalitní dotazy, které zde byly položeny u všech těch důležitých závažných témat, o kterých jsme hovořili. Pokud je o alternativy, ty byly zváženy, ano. Samozřejmě, že jsme využili odborná stanoviska při přípravě našeho návrhu, především pokud jde o Europol a jejich poznatky na tomto poli. Oni, jak víte, jsou nesmírně aktivní v oblasti boje proti sexuálnímu zneužívání dětí a dětské pornografii. A zároveň máme samozřejmě expertní poznatky členských států Velká Británie, SIOP, nesmírně aktivní agentura ve Velké Británii, Publicia Posta v Itálii a ostatní aktivní orgány. Samozřejmě, že neexistuje jedna konkrétní věc, zázračné řešení. Samozřejmě, že technologie je všude, technologie je nesmírně rychlá a je obtížné bojovat proti stávající situaci. Zablokování určitých stránek je občas nemožné, protože nejsou ani lokalizovány v Evropské unii a i když se snažíme o rozšíření našich, našich možností v oblasti jurisdikce, extrateritoriální a tak dále, nejenom s ohledem na sexuální cestovní ruch, ale i teda možnost zásahu na tyto externí webové stránky. My víme, že praxe je velice obtížná. Ano, ten boj asi není úplně rozhodný, ale je to určitý krok, je to určitá možnost boje, která má pozitivní dopad, řekněme, snížení atraktivnosti nebo zisku těch, kteří jsou zapojeni do tohoto obchodování a to znamená vlastníci webových stránek a podobně. Samozřejmě, že zvažujeme různé kroky. Například jsme ustavili takzvanou finanční koalici, je to mm, příklad spolupráce veřejného a soukromého sektoru, včetně mm, kre, společnosti kreditních karet, bank, orgánů, které jsou činné v trestní oblasti, PayPal, jiné systémy. Snažíme se Snažíme se prostřednictvím těchto jednotlivých eh, systémů vysledovat finanční toky, které se využívají pro nákup této pornografie a ze strany banky například ukončit kontrakt s těmito klienty, kteří nakupují dětskou pornografii. Čili ano, samozřejmě, že legislativa není všelek, ale může to představovat eh, jedno zrníčko v rámci celé mozaiky rozsáhlejších eh, aktivit. Ano, identifikování dětských obětí, samozřejmě. My si myslíme, že to je dobré, některé nevládní organizace hovoří ne o dětské pornografii, ale o obrázcích eh, sexuálního zneužívání a tak dále. A to je pravda, protože v podstatě za každým takovým dokumentem, materiálem, fotografií je zneužívání samotných dětí a právě proto je důležité identifikovat tyto oběti. To by měla být naše priorita. V rámci rámcového rozhodnutí už máme ustanovení, v tomto ohledu a spolupracujeme i s tou finanční koalicí, o které jsem se zmínila, tak aby toto byla naše priorita. Mm, omezení našich pravomocí. My jsme připravili návrh ruku v ruce s naší právní službou, zkontrolovali, ověřili jsme všechna jednotlivá ustanovení, stanovisko, které nám předložila právní služba komise a každé ustanovení je v souladu, tudíž s právním základem. Všechna ustanovení jsou pokryta a propojena s tím hlavním cílem, kterým je aproximace v oblasti trestního práva. Sexuální turistika. Bohužel data nemohu poskytnout. Tento fenomén je velice nepoznaným zatím. My nejsme schopni zkoumat trestat v této oblasti. Většina těchto trestných činů eh, proklouzne bez jakéhokoliv postihu, bohužel, v těchto zemích. Děkuji za slovo, děkujeme. Švédské předsednictví, prosím, eh, několik slov na závěr. Děkuji. je důležité poukázat na to, co právě řekla komise a o čem hovořilo také celá řada dalších zde přítomných. Otázka zablokování internetových stránek. Samozřejmě můžeme se ptát, jak účinné to je. Ale na druhé, pěkný je ten přístup eh, z druhé strany, totiž pomocí um, toho systému, jakým lidé za takovéto stránky platí. Snažit se tedy tady se pokusit něco proti tomu problému udělat. Druhá věc je, jak se vyjádřily členské státy k návrhu komise, jaké je jejich mínění. Jedná se o velice komplikované otázky. A ne vše, co bylo navrženo v rámcovém rozhodnutí, bylo přijato členskými státy bez připomínek. A nemohu také říci, že všechny členské státy mají stejný názor na návrh tohoto rámcového rozhodnutí. Já bych podle mého názoru je možná nyní ještě příliš brzy na to zříci přesně, jakou přesnou pozici rada zastává. Momentálně probíhá první čtení. To znamená, že bychom možná již nyní mohli říci, že všechny členské státy mají následující pozici že jak si spochybňují tu výměru trestu, že říkají, že by bylo dobré mít je jakousi lepší přiměřenost v této oblasti. To už je jistá taková pozice, která se v radě vykrystalizovala. Členské státy vyjádřily přání, že by bylo důležité a dobré se vrátit k návrhům z roku 2002. Děkuji. Tak, jo, det var en fråga till. Ano, pak se byla ještě jedna otázka, které se ještě vrátím později. Na tu odpovědět nyní nemohu, protože tento, pořad na jednání ne, tento bod není na pořadu jednání v listopadu. Děkuji. Děkujeme. No, myslím, že to byla opravdu dlouhá, velice dynamická diskuse a nyní bych poprosil Eh, pana Jakolínyho závěrečné slovo. Prosím. Mně se zdá, že eh, diskuze zde jasně vyvodila, že jde o vážné téma, eh, kde mm, je třeba přijmout velice jaksi osvícený konkrétní přístup a zde padly různé úvahy, které určitě mohou být předmětem obecného souhlasu. Mně se zdá, že lze zcela souhlasit a lze asi rychle postupovat vpřed díky i příspěvkům všech ostatních. Tak myslím, že tím jsme uzavřeli tento nesmírně citlivý bod, v podstatě nejcitlivější bod na našem programu. Všichni jsme si vědomí toho, že právě toto by měla být priorita nás všech, všech poslanců Evropského parlamentu a že to má dopad, dopad na vůbec základy legislativy našich domácích systému v oblasti trestního práva. Myslím si, že toto byla pouze první výměna názorů. Měli jsme možnost eh, vyslechnout si opravdu velice dynamickou rozpravu a můžeme pokračovat. Pan De Jong, máte ještě nějaké, nějaké další body k tomu, prosím? Ja, excuses, eh, voorzitter, om nog even terug te komen, maar ik had een vraag gesteld. Mrzí mě to, pane předsedo, že se ještě jednou hlásím o slovu, ale já jsem položil otázku, na kterou mi komise neodpověděla a byla to velice eh, závažná otázka, týkala se harmonizace trestního práva. Mohl by mi si tedy zástupce komise eh, třeba mm, tuto otázku si vzít domů, jak si jako domácí úkol a potom mm, nějakým způsobem písemně mi zodpovědět, jakým způsobem chce komise přistupovat k problematice harmonizace trestního práva. To by nám totiž um, ulehčilo spolupráci do budoucna. Děkuji. Poprosíme o kratičkou reakci. Bohužel, bohužel nemám žádnou pravomoc, abych poskytla odpověď na takovou obecnou otázku. Samozřejmě, že můžeme říci, že Komise je pro další zbližování trestního práva, postihu v této oblasti trestu. A toto je, mm, toto můžeme nalézt i právě v našem návrhu. Ovšem nemám nějaké konkrétní odpovědi pro otázky tohoto obecného typu. Děkujeme. I think this is about it for this particular... Myslím si, že tím jsme ukončili tento bod na našem programu. Všichni jsme si vědomí toho, že uh, máme sklus. Je 5.20. A čeká nás eh, ještě spousta práce. Máme na programu další tři body a proto budeme muset urychlit eh, naše tempo. Dalším bodem je bod číslo 13. Prevence obchodování s lidmi, boj proti němu a ochrana obětí. Jde o druhou výměnu názoru, druhou výměnu názoru po prezentaci, kterou měla Evropská komise. Dovolte, abych mezi námi přivítal členy výboru FAM, kteří přijali pozvání zúčastnit se našeho dnešního zasedání k tomuto konkrétnímu bodu. Zároveň vítám švédské předsednictví, občanské předsednictví, které tuto oblast považuje za jednu ze svých priorit, to znamená prevence obchodování s lidmi. Snaží se v současné době se diskutuje rámcové rozhodnutí pro tuto oblast a jde o zrušení rámcového rozhodnutí, které předložila Evropská komise. Jelikož nemáme moc času, nebo neměli jsme dostatek času na poslední schůzce Libe výboru, Odložili jsme diskuzi k tomuto citlivému tématu na dnešní den a proto bych rád využil této příležitosti a připomněl vám to, že Rada pozvala, Rada požádala parlament, aby předložil své stanovisko do 17. prosince 2009. Pokud dojde k přijetí Lisabonské smlouvy a jejímu vstupu v platnost, tento návrh změní právní základ a Evropský parlament bude spolupracovat v roli spolurozhodovatele. S ohledem na tyto skutečnosti vám navrhuji, abychom nejprve dali slovo zpravodajce paní He a poté bude následovat prezentace Evropské komise i zástupce švédského předsednictví. Paní He, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Dostávám se k další velice závažné otázce. Všichni víme, že obchod s lidmi rovněž patří k těm nejohavnějším zločinům. V roce 1850 bylo v celé Evropě zakázáno Parlamentet och övriga EU-institutioner har ett oerhört stort ansvar att bekämpa och stoppa. Všem zakázáno tedy otroctví, ovšem i nadále jsou tisíce lidí v České v Evropské unii postižení tímto fenoménem, tedy fenoménem otroctví. Evropská komise se snaží tomuto fenoménu zabránit. Ten návrh, který jsme zde máme, je dobrý start. Je to lepší než to staré rámcové rozhodnutí. Toto nové rámcové rozhodnutí je něco, co rozhodně může věci posunout dopředu. Potřebujeme zde ovšem také mnohem větší kroky než pouhé trestní stříhání. Potřebujeme preventivní kroky a společný přístup k tomu, jak potírat tuto přeshraniční kriminalitu, ať už se jedná o nucenou práci, sexuální otroctví a tak dále. Tím se vracím k, k mé první otázce. Ten název tohoto rámcovného rozhodnutí je prevence obhodování s lidmi, boj proti němu a ochrana obětí. V první řadě se jedná o trestně právní stíhání, tedy nejedná se v první řadě o prevenci a potírání. Já si myslím, že to je problém. Mělo by se to tedy možná eh, raději nazývat trestně právní opatření a ochrana od dětí. Jinak by to mohlo působit poněkud zavádějícím způsobem a mohlo by to být poněkud frustrující. A potom má druhá otázka. Dostaneme se někdy v budoucnosti k tomu, abychom hovořili o prevenci obchodu s lidmi, protože ta prevence vyžaduje velký kus přeshraniční spolupráce. Měla bych celou řadu návrhů, ale nebudu hovořit o všemu. K některým otázkám se ovšem vrátit chci. Když se podíváme na článek 3, trestné činy a um, okolnosti zatěžkávající. Zde máme eh, článek 3.2, který se týká trestních činů, které se díkají dětí, výměna trestu 10 let. Já si myslím, že by to mělo být ovšem v bodě 3.3, protože zde se požaduje délka trestu nejméně 10 let. Dále si myslím, že by trestné činy páchané na dětech právě měly spadat zcela jasně do článku 3.3. Jedná se totiž o děti, které potom musí žít celý život z důsledky těchto strašlivých zážitků. Proto chci vědět, jakým způsobem chce postupovat Rada a komise a jaké, jaký způsob školení a jaké vzdělání budou mít lidé, kteří povedou vyšetřování, které se týká těchto trestních činů. Parlament by měl v rámci kontroly provádění rámcové rozhodnutí zastávat úlohu jakéhosi spolupracovníka. Jak se k tomu staví komise a rada? Pak to chápu tak, že zde existují sítě národních zpravodajů, které se tedy týkají obchodu s lidmi a doufám, že zde bude do toho zapojen rovněž parlament a ptám se, zda je to možné. Děkuji. Ano, děkuji. A nyní jsme připraveni si vyslechnout švédské předsednictví. Ne, Evropská komise jako první. Děkuji. Velice stručně já nemám moc co doplnit k tomu obecnému eh, eh, postoji přístupu. To je vlastně to též jako u sexuálního zneužívání dětí. My jsme i zakomponovali sem stanovení, ustanovení o, eh, o hmotném trestním právu, o ochraně obětí, o monitoringu, o prevenci. Je to komplexní přístup, velice ambiciozní návrh, ale dovolte, abych zde hm, okamžitě přistoupila k otázkám, které zpravodaj klade komisi. Za prvé prevence. Samozřejmě musíme vzít do úvahy, že primárně cíl rámcového rozhodnutí je aproximace trestního práva, takže Eh, zde proto jsou ustanovení, která se striktně týkají tohoto cíle a pouze ta zde mohou figurovat eh, a pouze ta mají právní základ. Eh, vím, že ustanovení o prevenci se jeví jako neuspokojivé, ale je pravda, že hlavní oblast prevence by měla být upravená Eh, eh, nástroji politickými, tedy těmi podzákonnými a ne trestním právem. A za druhé, pokud jde o trestní sankce, zde bych chtěla říci parlamentu, že Evropská komise opravdu eh, se vážně zabývá otázkou trestních sankcí. Vy říkáte, že takovýto typ trestné činnosti, pokud se páchá na dítěti, tak si zaslouží velice tvrdé trestání, eh, tedy v maximální výměře 12 eh, let, ale já si nejsem úplně jistá, že členské státy mm, uvítají až takovouto vysokou sazbu, eh, maximální sazbu trestu. Takže uvidíme, jak eh, budou probíhat diskuze eh, příští schůze výboru Dropen, Dropen eh, ale určitě názor komise je takový, že potřebujeme tvrdší tresty všude, po celé Evropě. Třetí otázka mm, se týká monitoringu. Prozatím Eh, toto ustanovení se týká pouze eh, národních monitorovacích systémů a národních zpravodajů, protože víme, že je zásadní eh, sbírat data na národní úrovni a vyhodnocovat výsledky vyplývající z těch aktiv, aktivit boje proti obchodování s, lidí a, s lidmi, ale je třeba, aby to byla data, která budou porovnatelná na evropské úrovni. Neformální síť těch zpravodajů, ta právě začala fungovat. Probíhají diskuze o kritériích, eh, podle kterých se budou eh, schromažďovat porovnatelná data. Ten proces teprve začal. A ještě jedna věc. Některé inovativní ustanovení které se týká mm, ochrany a pomoci obětem. Evropská komise chce zde zdůraznit důležitost tohoto ustanovení. Říkáme, že chceme pomáhat, podporovat poškozené eh, během i po eh, trestním řízení, například i pro účely eh, náhrady škod. A víme, že to je těžký úkol, ale také jsme si vědomi toho, že eh, tyto oběti obchodování, to jsou oběti eh, eh, jedné z nejvážnějších trestných činností na světě a mm, proto musí mít řádnou pomoc a ochranu až už od první fáze zahájení řízení a tedy od začátku mm, trestního řízení alespoň to nám ukazují každodenní zkušenosti, že tyto oběti jsou dobrým zdrojem důkazů eh, v rámci trestního řízení. To neznamená, že oběti jsou nástrojem eh, eh, státního zástupce. Ne, to je je mm, osoba, mm, Mm, na kterou se musíme zaměřit od samého začátku a tento eh, postoj se ukázal jako účinný v členských státech. To je tedy zásadní ustanovení rámcového rozhodnutí. Děkuji. Pan předseda děkuji. A co na to švédské předsednictví, paní Petrelius? Děkuji, pane předsedo. Vážení členové výboru, Padla také otázka, která byla položena radě, týkala se sankcí. Komise už na ní v podstatě odpověděla. Stejně jako v předchozím rámcovém rozhodnutí je to tak, že Ta výměna trestu je různá v různých členských státech. Když se tedy jedná například o velice závažný trestný čin, v jedné zemi, tak je samozřejmě důležité, aby se to nějakým způsobem eh, přizpůsobilo i v rámci těch ostatních zemí. Je to ovšem velice složitá problematika a proto musíme vyčkat na to, jak dopadnou další jednání v radě, jak bude vypadat minimální výška trestu pro závažné trestné činy. Ovšem v rámci členských států existuje v podstatě velká schoda na to, že trestné činy, které jsou páchány na dětech, jsou velice, velice závažné a tímto způsobem by měly být potom také mm, s ním by, by s nimi mělo být zakázeno, co se týče výměry trestu, která by měla být tedy v odpovídající výšce. Děkuji. Děkuji. Prosím o stručnost, abychom Eh, nepřekročili časový rámec paní Argentíny. Ano, děkuji, pane předsedo. Jak řekla paní zpravodajka, paní Het, toto je lepší rámec než to, co jsme měli předtím. To už je dobrá zpráva. Asi to je jediný způsob, jak eh, řešit eh, nebo bojovat proti obchodování s lidmi je prevence. To také řekla a to tady chybí. Aspoň se můžeme, aspoň se můžeme snažit o tom abychom těm obětem dali lepší postavení a mm, by měli větší moc e, a to e, tedy třeba bezplatná, bezplatná právní pomoc a nejenom v rámci trestního řízení, ale i v rámci třeba mm, e, náhrad škod, kompenzace, třeba nejenom, aby se domáhali náhrady škody, škody na tom pachateli, ale třeba i podle mm, vnitrostátních eh, mm, pracovně právních předpisů. Dále, členské státy mohou aplikovat opatření, která podle mého názoru kriminalizují postavení eh, oběti obchodování s lidmi ještě více. Zde se navrhuje, aby ta osoba eh, eh, eh, třeba ta hm, osoba, která využije služby, služby té osoby, která byla předmětem obchodování, tak ta by měla být také trestána. Ono se to těžko prokazuje. Já nevím, zda komise nebo rada nám vysvětlí, proč tento nezávazný článek tady vůbec je a e, jak si myslíte, že e, tímto e, pomůžeme obětem. Já myslím, že to je rizikové navíc a lidi ještě se dostanou do horšího postavení. A poslední otázka je, jsou ty takzvaně zranitelné oběti. Některé osoby jsou na tom ještě hůř, jsou více zranitelné než jiné. To je pravda, třeba děti, podobné kategorie. Ale každá lidská bytost, každý člověk, člověk který byl předmětem obchodování, je eh, v této zranitelné kategorii, takže bychom neměli zde dělat rozdíly v té úrovni ochrany, která se jim dostane. Děkuji, děkuji, paní Vovaj. Hm. Já plně souhlasím s poslední větou paní Argentiny, ale myslím si, že my zde eh, můžeme zakotvit specifickou prevenci a pomoc obětem, pokud se zaměříme na ty specificky zranitelné kategorie osob. Já zde mám problém s tím eh, kontextem důvodové zprávy v bodě 1.2 například, protože tam se hovoří o těch, těch specificky zranitelné kategorii. A já se chci zeptat zpravodajky, zdali, nebo zdali je to úmysl, že například rasa a etnikum sem nepatří není tady. To znamená, že mm, nemáme e, žádné důkazy o tom, že ženy z etnických menšin, třeba z romské menšiny u nás v Maďarsku, to je viditelné, to všichni vidí, že tyto romské ženy jsou e, obětmi obchodování velice často. A proč tedy je důležité mít dobrou diagnostiku tohoto? Mm, já si myslím, že bychom mohli mít eh, etnicky zaměřená opatření pro tyto typy obětí. A mě by zajímal názor eh, zpravodajky a švédského předsednictví. Zdali mm, mm, je to úmyslné E, e, tedy zapomínat na etnika, nebo zdali si myslíte, že e, stačí neutrální přístup, protože my v Maďarsku vidíme hodně romských žen právě se dostává takto za hranice země a potom E, my jsme příliš asi politicky korektní, protože ti pachatelé jsou také Romové, jsou to mafiánské romské zločinecké skupiny, které páchají tyto trestné činy na e, e Romkách, na ženách e, e, romského etnika. Je třeba tedy si říci, zdali chceme nebo nechceme s tím něco udělat, s tím etnickým prvkem. Další kategorie velice zranitelných obětí to jsou ženy z nových členských států, a to především z mé země, třeba z Maďarska. Tam nejsou mm, na stejné úrovni jako ženy ze starých členských států a v Maďarsku situace je podobná, jako je situace žen ze třetích zemí. A chceme, pokud my myslím, že bychom neměli hovořit eh, o, mm, o tedy jevech jako chudoba, jenom eh, jako kdyby to byla obecná věc, daná věc, ale říci si ano, je to i třeba výsledek různých těch, těch strukturálních programů, které na nás valí Světová banka a Měnový fond a proto ženy eh, žijí v chudobě a tudíž jsou zranitelnější. Já, se, já tady apeluju na švédské předsednictví, aby začalo specificky eh, se zaměřovat na nové členské státy, respektive ženy z nových členských států, především z Maďarska a na konkrétní etnika a především chránit romské ženy, které jsou předmětem obchodování, které organizují romští muži. Děkuji, pan Busutil. Děkuji, pane předsedo. Mám jeden dotaz, pokud je o obchodování v kontextu nelegálních přestěhovalských cest. Já se ptám, zda toto obchodování je rovněž zohledněno a zahrnuto do této iniciativy. Protože klasický příklad takového obchodování, velice častého obchodování, a kterému čelíme především u nás v jižních členských státech, to znamená, že v podstatě máte lidi, někde dáte na, jednou, na nějakou loď, tisíc eur vám zaplatí každý z nich a pošlete je někam do Evropy. A já se ptám, zda to je zrovna právě toto, tento typ obchodování s lidmi, kteří je zahrnutý do této iniciativy. Rád bych v této souvislosti řekl, že je tam rovněž mnoho dětských obětí. Často doprovází své rodiče a velice eh, často jsou to dokonce děti bez doprovodu. To představuje další celou samostatnou problematiku, protože je nesmírně obtížné eh, například právě v této kategorii zranitelných eh, osob, to znamená děti bez doprovodu, reagovat. Proto požaduje odpověď. Děkujeme pan, eh, pan, paní Het. Další otázka. Pouze zcela krátce. Já jakožto zpravodajka jsem toto rámcové rozhodnutí nevypracovala. Můžu s tím pouze pracovat. Když se jedná o takové ty specificky zranitelné skupiny, například o Romy, o kterých zde byla řeč, tak kde by k tomu mohla paní Morvej předložit pozměňovací návrh? Jsme na počátku práce s tímto rámcovým rozhodnutím a proto eh, se těším na naši spolupráci a doufám, že budeme, dospějeme na konci naší spolupráce k dobrému textu. Děkuji. Děkuji a děkuji za toto stručné vyjádření a vracíme se ke komisi a švédskému předsednictví. Prosím o závěrečné slovo velice rychle. Ano, budu velice rychlá, stručná. Pokud jde o kriminalizaci, spotřebitelů, těch, kteří užívají sexuální služby. To je jediné ustanovení v našem návrhu, které není závazné, protože jsme si vědomí toho, že tato problematika je nesmírně kontroverzní. Zároveň jsme si vědomí toho, že je zde mnoho zemí, které se vydává tímto směrem, ovšem v průběhu konzultačního procesu s členskými státy některé členské státy velice jasně nám sdělili, že nejsou připraveny akceptovat toto ustanovení jako závazné ustanovení a právě proto jsme postupovali velice opatrně. Chceme shodnotit celou situaci, chceme vzít v potaz skutečnou realizaci tohoto ustanovení v těch zemích, které se rozhodly jít touto cestou a poté to zhodnotit. Proto plně podporuji opatrný přístup na tomto poli. Druhá věc. Nejzranitelnější oběti. Rozhodli jsme se mít následující znění, to znamená rámcové rozhodnutí um, oběti v rámci a jejich postavení v trestním řízení a tak dále. Toto mm, slovo zranitelní jsme tam použili, ovšem, abychom byli konzistentní, tak jsme samozřejmě přijali toto mm, slovní spojení, ale víme, že je zde určitý zmatek mezi oběti na jedné straně, zranitelné oběti, nejvíce zranitelné oběti. Já doufám, že v konečném znění textu rámcového rozhodnutí se to vyjasní. Ráda by využila této příležitosti a vyjádřila obavu. Obavu komise. Já už jsem o tom hovořila ve svém prvním vystoupení. Ovšem, zároveň mohu říct, že členské státy akceptovali náš návrh. Spolupráce byla dobrá. Švédské předsednictví, členské státy a kromě pár kontroverzních, velice kontroverzních bodů. Doufáme, že je možné dosáhnout politické dohody a to velice rychle. Rovněž věříme v to, že výsledek bude opravdu skvělý. Všichni si přejeme, aby to byl velice kvalitní výsledek komise, předsednictví, členské státy. Pokud jde o přistěhovalecké otázky, ty nejsou pokryty tímto rámcovým rozhodnutím. A to z důvodu právního základu, protože přistěhovalecká problematika spadá pod první pilíř, čili nebylo možné, abychom zahrnuli určitou, určité regulování eh, v této oblasti, které by mělo dopad na komunitní kompetence, pravomoci, čili všechny záležitosti, které jsou mm, v této souvislosti propojeny, to znamená obchodování s lidmi, přistěhovalské záležitosti. Toto bude pokryto samostatným nástrojem který pravděpodobně bude představovat eh, revizi směrnici o povolení k pobytu těchto obětí obchodování, to znamená směrnice z roku 2001 nebo nějaké jiné směrnice. Ovšem to záleží na tom, jak bude situace vypadat do budoucna s ohledem na právní základ. Děkujeme. Děkujeme paní Petrolis za vystoupení za předsednictví. Nyní poprosíme. Děkuji, pane předsedo. Budu velmi stručná. Padla zde otázka, zda se zabýváme těch eh, obětí, které potřebují zvláštní ochranu. Ano, v rámci našich jednání jsme o tom diskutovali, nejenom v této souvislosti, ale ještě v souvislosti jiné. Eh, v rámci českého předsednictví jsme měli konferenci o tomto tématu, v rámci švédského předsednictví v létě proběhla další konference a na těchto konferencích se podrobně diskutovalo o tomto novém pojmu. Bylo všem obtížné, jak si stanovit a určit, kdo je tou osobou, která potřebuje zvláštní ochranu. To jsme si nakonec vyslechli i dnes v rámci těch poznámek, že to opravdu není jednoduchá otázka. Já si myslím, že jsme to probrali a nyní je na nás na Evropském parlamentu, abychom přišli s naším stanoviskem, čili ten postup dodržíme, budeme pokračovat a tím se konečně dostáváme, jsme vlastně donuceni zabývat se 14. bodem na našem programu, což zahrnuje i příspěvky zástupců různých úřadů, proto bych vás rád poprosil, abyste omezili čas příspěvku z vaší strany. Bod číslo 14 se dotýká úmluvy o používání informačních technologií pro celní účely, především s ohledem na úmluvu CIS. Vyslechneme si prezentaci zpravodaje švédského předsednictví zástupce Evropské komise i Evropského supervizora pro ochranu údajů a zároveň i společného úřadu pro celní záležitosti. Hovoříme zde o možnosti výměny, té, eh, to znamená nahrazení legislativy v této oblasti, která pokrývá celní účely. A konkrétně si vyslechneme zprávu o stávající situaci ze strany pana Alexandra Alvara, který je naším zpravodajem. Poté si vyslechneme příspěvek předsednictví, Evropskou komisi a samozřejmě i supervizora nebo eh, úřad supervizora eh, pro ochranu údajů a rovněž společného Evropského úřadu pro celní, pro dohled v oblasti celních záležitostí. Moc vás prosím o stručnost a první slovo má pan Alvaro. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já se opravdu budu snažit o stručnost. Myslím si, že si mohu dovolit eh, stručnost. Omlouvám se za to, že jsem zde nebyl přítomen celou dobu našeho jednání, protože jsem hlasovala v rozpočtovém výboru a nyní jsem opravdu přesvědčen o tom, že tento výbor je mým oblíbeným výborem. Tento dokument předložilo již české předsednictví asi tak před 6 měsíci. Jde o systém celních eh, informací. Tento systém existuje, jak víme, a v podstatě tento dokument by měl posílit systém, který už je funkční, aby to byl kvalitnější systém, pokud jde o prevenci, detekci a ostatní záležitosti spojené s eh, se specifickými celními situacemi, ať už jde o podbody nebo krádeže, autorská práva a podobně. V současné době pracujeme na dokumentu, který jsme obdrželi před letní přestávkou a víme, že švédské předsednictví připravuje určitý následný dokument, který není až tak příliš jiný od toho dokumentu, který už jsme oficiálně obdrželi a který nám předložil náhled do celé problematiky. Pár věcí se tam asi změní, ovšem Obecně řečeno, ten dokument, který byl předložen, je dobrým základem, ze kterého můžeme vycházet. Jaká je situace? Budeme se, tento týden se pokusíme finalizovat návrh stanoviska, který pošleme všem členům našeho výboru příští týden dojde k prezentaci tohoto návrhu a okamžitě poté bychom měli mít schůzku se stínovými zpravodaji zodpovědnými za ostatní skupiny a pozměňovací návrhy, jak víte, mohou být přikládány do 12. Hlasování proběhne v listopadu. Myslím si, že pokud dojde k rychlému jednání po těch diskusích, které proběhly se švédským předsednictvím na neformální úrovni, tak si myslím, že bychom mohli dokončit, dopracovat tuto problematiku hm, v tom o časovém horizontu, který jsme plánovali a víme, že švédské předsednictví si rovněž přeje dopracování této problematiky. Rád bych poprosil stínové zpravodaje ještě o jednu záležitost v následujících týdnech, a už o tom už jsme hovořili. Některé věci bychom chtěli vylepšit, proto bych si rád vyslechl i stanovisko Evropského supervizora na ochranu dat k té poslední, nebo teda k té verzi, která byla oficiálně distribuována, to je, to je ten pracovní dokument. Máme tam určité otázky, které se dotýkají jednotlivých dát, přístupu k datům, tak jak to bylo, i když jsou zmíněny v tom konkrétním dokumentu, o které se, se zmínilo všem, některé specifikace to asi bude vyžadovat. Zdá se, že jsou zde nějaké spory mezi jednotlivými články, to se budeme snažit ještě vyladit. A rovněž se budeme snažit, aby došlo k eh, souladu s tímto konkrétním nařízením, to je a tímto dokumentem, to je technická záležitost, eh, kterou bychom chtěli přáli si ještě vyřešit. Možná se bude otázka průhlednosti. Předložili jsme několik pozměňovacích návrhů v tomto ohledu. Myslím si, že bychom měli ocenit švédské předsednictví, protože tento dokument zlepšili, zlepšili z té původní francouzské verze, kterou poté převzalo české předsednictví a až teda do toho stávajícího stavu tohoto dokumentu došlo k velikému pokroku, ale v některých oblastech ráda skutečně převzala naše argumenty Evropského parlamentu, které vyplývaly z diskuze před parlamentní přestávkou letní. Čili myslím si, že ten pokrok je dobrý a budeme se snažit dodržet časový harmonogram, tak abychom mohli hlasovat, doufejme, na listopadovém plenárním zasedání a poté Teda mezi tím bych ještě poprosil, jakmile budeme mít návrh stanoviska k dispozici, abychom se stínovým i na tom pracovali, abychom dodrželi tyto termíny, lhůty, abychom byli schopni zde ve výboru a i na plenárce um, to schválit v prvním čtení. Já jsem spokojen s touto eh, záležitostí, ovšem mají kolegové hm, jakékoliv eh, připomínky, zároveň samozřejmě Rada, Komise nebo Evropský supervizor pro ochranu dat, jak se na to dívají oni všichni, ale Obecně bych rád ještě jednou poděkoval švédskému předsednictví za zlepšení celého dokumentu ve srovnání s tím, co jsme obdrželi jako původní dokument a myslím, že to je z mé strany vše. Děkuji. Děkujeme a poprosíme švédské předsednictví. Paní Kan, tak aspoň dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Vážení členové výboru, dámy a pánové. Diskuze v rámci pracovních skupin Rady k tomuto tématu začaly již v listopadu roku 2008. Slyšeli jsme, že jsme eh, že zde již existuje jakási úmluva, dohoda z roku 1995. Nyní je tedy na čase, abychom přeskoumali právní základ pro tuto výměru informací. Cílem této revize je, abychom zjistili, jak to vypadá se změnami, ke kterým jež došlo, protože je důležité, aby tyto změny byly v souladu s prvním pilířem. Co se týče požadavků které mají orgány v trestním řízení členských států, tak je důležité, aby byly rovněž zohledněny. Některé změny, ke kterým jsme přistoupili, jsou v podstatě aktualizací údajů um, ustanovení o ochraně osobních údajů a jsou nyní v souladu rám, s ráncovým rozhodnutím o ochraně osobních údajů, které bylo schváleno před nedávnem. Uh, my jakožto předsednictví si myslíme, že je velice důležité, abychom zde měli odpovědající ochranu osobní integrity. A pomocí těchto ustanovení o ochrany osobních údajů toho dosáhneme. Dále jsme vytvořili možnost, aby příslušné orgány mohly eh, uchovávat informace například také o strategických analýzách. Pak máme možnost pro Europol a pro Eurolius, aby získali přístup k informacím v tomto systému. Samozřejmě pouze v souladem s jejich mandátem. právo vkládat údaje do systému mají pouze příslušné orgány v členských zemích a tak to bude i v budoucnu. Budu hovořit stručně. Ještě bych se rychle vrátila k tomu, jak vypadá současná situace v rámci jednání v radě. Technické čtení v pracovní skupině jsme již uzavřeli, ovšem ještě máme otevřené dvě záležitosti. Ta první se právě týká přístupu k údajům ze strany Eurojustu, tedy týká se z toho, zda bude mít Eurojust přístup k údajům v celém systému, protože celý systém se skládá vlastně z dvou databází. Ta jedna databáze se týká sledování a ta druhá část se týká informací z vyšetřování, které jsou již ukončena. A ta druhá otázka, která není dořešená, se týká toho, kdo bude vlastně celý systém kontrolovat. Myslím si, že tento bod eh, jistě mm, je věcí, eh, o které si vyslechneme mnoho informací ze strany zainteresovaných stran. Samozřejmě my doufáme, že se nám tyto dva body podaří dořešit rychle a že tento návrh nového rozhodnutí rady bude moci být brzy schválen. Ještě bych chtěla podotknout, že jsme velice vděční za to, že brzy získáme stanovisko parlamentu, abychom mohli co nejdříve pokročit v naší práci. Děkuji. Děkuji za Evropskou komisi paní Gerihen. Ne, pan, pan. Ano, děkuji, pane předsedo, děkuji. Eh, vážení poslanci, vážené poslankyně, já bych chtěl vyjádřit podporu, principiální podporu komise Eh, k návrhu nebo k textu rady, protože je třeba paralelně vyhodnotit eh, ustanovení o vzájemné pomoci v rámci prvního pilíře eh, s mm, těmi možnostmi správní spolupráce ve třetím pilíři. Je třeba zajistit i doplňkový charakter aktivit Europolu, Eurojustu a také je třeba i vyřešit problémy spojené s rozpočtem. Komise Eh, ještě má takové dvě, tři velké problémy, které jsou na jedné straně spojeny s diferencovaným přístupem eh, Europolu a Eurojustu. Komise spíše dává přednost nerozdílnému eh, přístupu, tedy stejná přístupová práva pro tyto dva subjekty. Za druhé, k ochraně údajů. Zde ten systém nařízení 515 se hodně vyvinul směrem k lepší ochraně údajů a tedy vítáme spolupráci mezi příslušnými národními úřady na ochranu úsobních údajů a mm, dalšími. Nicméně v návrhu rady se e, stanoví, že i se přidá další orgán JSE, e, což jenom zatíží tato opatření a mm, vzniknou zde další problémy e, koordinace s GSE a s tím společným e, orgánem dohledu. E, kromě toho si myslíme, že tím vlastně Eh, nebudeme mít ten evropský eh, model ochrany údajů, tak jak to máme v jiných eh, nástrojích, především ve třetím pilíři. Poslední věc. V minulém týdnu jsme byli informováni, že rozpočet na rok 2010 bude snížen o milion euro Eh, což znamená snížení eh, o 20 na eh, projekt AFIS a bude těžké potom realizovat nové systémy. O to více, že zde jsou velice důležitá rozsáhlá bezpečnostní opatření na ochranu údajů, které třeba přijmout. Zde bych chtěl upozornit, že výbor KOBU by měl podpořit ten údajně návrh rady a že to snížení o 1 milion euro bude pro nás velký problém. Takový je stav věcí za komisi. Děkuji, samozřejmě rádi vám pomůžeme při přípravě dokumentace. Děkuji. Ano, za eh, pan Giovanni Buterelli za Evropský úřad na ochranu osobních údajů. Děkuji, pane předsedo, děkuji za laskavou výzvu. A e, e, teď e, po na předchozím slyšení 30. března, tak poté náš úřad v dubnu tohoto roku při, přijal stanovisko k francouzskému návrhu. Já nebudu zde opakovat veškerou tu argumentaci, která vyplývá z našeho stanoviska. Velice si ceníme práce švédského předsednictví a zpravodaje Alvara. A dovolte, abych jenom zdůraznil jednu věc, která je spojena s dohledem. IDPS, e tedy náš úřad na ochranu údajů, podporuje přijetí stejného modelu, eh, eh, který podpořil Evropský parlament pro evropský, tedy šengenský informační systém pro VIS, pro IMI a pro Eurodac. A proč tento model je zcela v souladu s našimi eh, úkoly dohledu nad ochranou dat a proč takový systém přijmout? Cíl francouzské iniciativy je, aby eh, eh, tato část systému třetího pilíře byla v souladu s prvním pilířem, tady tyto dva právní režimy jsou v takovém dost těžkém vztahu. Ty vztahy, ta interakce je obtížná. A já si myslím, že je třeba zavést to tež i na úrovni dohledu. Myslíme si, že je třeba zajistit externí soudržnost systému, který musí být v souladu s ostatními eh, informačními systémy a když ten e, systém dohledu byl zaveden pro obě oblasti prvního i třetího pilíře, již funguje po určitou dobu a má velice dobré výsledky. Všechny tyto systémy vykazují stejné problémy. E, a e, také je třeba i zavést interní soudržnost mezi tedy tou eh, první a třetí částí CIS. Víte, že náš úřad je eh, úřadem dohledu nad tou první částí systému a i eh, po mm, té, co po stanovisku z 10. července, tak si myslíme, že pořád nejlepší řešení je zavést jednotný systém dohledu, který bude vycházet ze třístupňové struktury, to znamená úřady na národní úrovni, potom na centrální úrovni náš úřad, Evropský úřad a obě struktury se musí koordinovat a hm, hm, přijetí tohoto modelu koordinace by nemělo okleštit pravomoce národních úřadů ochrany, eh, národních úřadů na ochranu údajů. Jediná kontroverzní věc je teď, jak to formálně ošetřit, jak ty národní úřady eh, ochrany údajů se budou koordinovat zde v Bruselu, eh, protože jsou zde autonomní orgány, jako ten společný úřad o dohledu GSA a Tedy teď jde jenom o tu správnou koordinaci. A kromě mm, právní soudržnosti, aby to bylo všechno jasné, transparentní, tak tento model podle nás by měl být zvolen i z důvodu praktických a z důvodu finanční efektivity. Jenom pomyslete na ty různé schůze, které se budou muset organizovat zde v Bruselu jednou, dvakrát do roku a těch by muselo být ještě teď eh, dvojnásob, dvojnásobek. Tento jednotný model určitě i povede k větší transparentnosti výstupů. A když si zachováme dva modely dohledu v těchto dvou částech systému, to je zbytečný náklad, to není odůvodněné. Neceníme si práce toho eh, společného orgánu dohledu GSA, my jsme k tomu také přispívali, máme velice dobré vztahy, eh, žádné kontroverze, máme stejné přístupy k otázkám obsahu ochrany údajů, pouze ale máme jiný náhled na eh, budoucí perspektivy. Závěrem jsme k dispozici vašemu výboru, aby mohl dál, abychom dále mohli přispět do diskuze, ale Eh, třetí pilíř toho systému CIS je podobný model jako eh, ten, který hm, eh, byl již užitečně využíván v systému Eurodac a i v systému VIS a v, těch, v, prv, v té prvopilířové části systému CIS. Také si myslíme, že ta argumentace, že tady Ehm, máme co dočinění s dvěmi separátními oddělenými databázemi, které slouží různým účelům a které nejsou v interakci. V interakci to vůbec není přesvědčivý, přesvědčivý argument. Myslíme si, že to je umělé rozdělení mezi těmito dvěmi pilíři a také i bychom měli mít na paměti eh, budoucí perspektivu, kdy nabide účinnosti Lisabonská smlouva a e, takže potom již zde nebudeme mít žádnou pilířovou situaci, tak není možné potom mít takovéto dva oddělené modely. Děkuji za pozornost a jsme vám k dispozici. Děkuji, pane Butarelli. A nyní za e, ten společný e, celní orgán dohledu, pan Peter Michael, prosím maximálně tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím to říci ve třech minutách. Já zde eh, zastupuji ten společný orgán dohledu, kde jsou zastoupeny všechny nezávislé orgány dohledu a spolupracují v rámci tohoto společného orgánu. Já zde nemůžu hovořit o detailech a reagovat na vše, co zde padlo, ale jde o to, že eh, práce eh, celní organizace je založena na Eh, eh, rámcovém rozhodnutí o ochraně osobních údajů, kde se zdůrazňuje především ten systém národního dohledu. A eh, takže mm, takže mm, kdy, kdy, když se na to podíváte, tak zjistíte, že to je čistá spolupráce mezi členskými státy, kde se používají čistě technické nástroje. Kudá komise komise v tomto ohledu nehraje žádnou roli a to je právě důvod, proč všechny úřady v oblasti ochrany dat na národní úrovni dospěly k závěru, že tato práce není srovnatelná s prací, kterou jsme měli, nebo ty záležitosti, které se dotýkaly šengenského informačního systému a že by to měla být priorita pro určitou institucionální spolupráci mezi národními orgány, protože je to jejich práce. A jelikož musí provádět dohled s legislativou v této oblasti. Většinou mají přímý, přímé, přímý přehled o situaci, která se děje na národní úrovni a ne na úrovni celoevropském zde v Bruselu. A právě proto národní orgány dohledu dospěly k rozhodnutí, ehm, aby jsme zachovali eh, tento orgán, což Není nic podivného, Eurojust, Europol má podobnou konstrukci, podobnou strukturu a měl by to být nejlepší způsob dohledu. Samozřejmě, že to má poté dopady na národní úroveň a jsou to právě národní orgány, které dospěly k rozhodnutí, že by se měla zlepšit situace i na národní úrovni a že by to mohlo zlepšit spolupráci mezi těmito orgány. Samozřejmě, že by zde měla být i spolupráce úzká s EDPS a to je i úkolem EDPS v souladu s tímto nařízením, tak aby spolupracovala s těmito národními úřady. Ovšem část tohoto úkolu je podobná, nebo řekněme ta bezpečnostní stránka celého tohoto systému by měla být prováděna společně s EDPS. Ano, jde o spolupráci mezi celoevropským úřadem a EDP za národními úřady. Ještě jedna věc do budoucna, už se hovořilo o tom, že tento evropský model nikdy nebyl předmětem žádné diskuse ani v mm, parlamentu, mm, to znamená ani na národní úrovni, jak by teda měl tento národní model vypadat. Hovoří se o tom ovšem, zdá se, že to je věc, která jak si zatím nebyla realizována. Právě proto se národní úřady snaží dívat do budoucna na to, jak to bude probíhat po přijetí Lisabonu, různé, různá fóra, jak by měla vypadat spolupráce po Lisabonské smlouvě, po změně právní struktury, jak si hledat nejlepší způsob ochrany údajů v celé Evropě. Děkuji vám za slovo, děkujeme, říká pan předseda. Nevidím nikoho, kdo by se hlásil do diskuse. Možná, že by mohl reagovat zpravodaj. Pouze ještě zdá se nám, ano, že zde máme jeden dotaz. Děkuji, pane předsedo. Ano, já bych ráda vystoupila jako stínová zpravodajka. Především bych ráda poděkovala zástupcům švédského předsednictví a zároveň zpravodaji za práci, kterou odvedli na tomto poli. Mm, já se budu muset věnovat tomuto z této zprávy ještě hlouběji, protože se mi obdržela jenom před chviličkou. Ovšem je jasné, že věci, které bychom měli věnovat především pozornost, je ochrana osobních údajů. Je zásadní, aby tyto údaje byly osobní a aby byly využívány pouze odpovědnými úřady tak abychom to implementovali správným způsobem, musíme rovněž rozhodnout, kdo bude tím orgánem dohledu. Jsem si jistá, že dojde k dobré, kvalitní spolupráci s panem zpravodajem. Měli bychom se zabývat eh, celkovým textem, modelem ochrany osobních údajů a zároveň bych v tomto ohledu ráda poděkovala za ty diskuse, které nás čekají, které byly už eh, oznámeny který, které proběhnou příští týden, protože je zde ještě mnoho otevřených otázek. Děkujeme paní Jotová a nyní pan Alvara. Děkuji, děkuji pane předsedo. Zároveň dovolte, abych poděkoval i paní Jotové. Já doufám, že jsem vyslovil její jméno správně za socialistickou frakci, za její podporu. Jsem vždycky velice rád, když dojde k takové dobré spolupráci pokud jde o záležitosti, které zatím ještě nebyly projednány. Samozřejmě, že pokud jde o přístup Eurojustu, to je otázka, na, odpo- na tuto odpověď ještě čekáme, eh, jak se na to bude dívat rada a tak dále. To Prvním záměrem bylo, a proto nás to řešení zajímá, že dojde k dvěma režimům, protože Europol, Eurojust, to jsou mm, samostatné orgány, jsou zapojeny nebo součástí jiných režimů, tak to by dávalo smysl, kdyby zde existovaly dva režimy. Ovšem já se samozřejmě těším na možné řešení této problematiky. Pokud jde o dohled, souhlasím s představitelem Evropského úřadu pro dohled, jelikož máme určitou praxi, která ve stávajících databázích už je aplikována. V této oblasti nevidím potřebu změnit tuto záležitost v, v tomto systému pro celní účely. Pokud jde o tu strukturu, to je vlastně ta možnost číslo jedna celého návrhu, to znamená vytvořit nějaký úřad, který by představoval dva zástupce každé členské, členského státu. To znamená, že by to byl určitý orgán, který byl zodpovědný za celou tuto problematiku. Měli bychom tam vlastně orgán, který by se stával minimálně z 54 členů, to znamená všechny členské státy, možná by se tam chtěli zapojit do této práce i další nějaké instituce, orgány. Nejsem si jistý, aby to bylo proveditelné, aby to fungovalo. Neexistuje nějaký, řekněme, model vytesaný Ehm, jediný systém vytesaný do kamene, máme zde ale systém 2446, 2008, různé jiné modely, které už jsme eh, odzkoušeli, je to, jsou to různé systémy. Evropský parlament se snažil, snažil v rámci rámcového rozhodnutí v této oblasti, které padlo v roce 2008, pokračovat v této práci. My jsme se vždycky snažili o to, aby supervizor osobních údajů, evropský supervizor měl co říci do této problematiky. Většinou je to propojeno i s článkem 29, který pokrývá většinu těchto záležitostí. Čili zdá se, že i parlament alespoň za sebe by mohl říci, mm, má určité preference v oblasti vhodných modelů. Dále jsem slyšel ty obavy z redukování o jeden milion nejde pouze o tuto konkrétní zprávu, jde o celou záležitost rozpočtu, kterou, kterou se zabývá rozpočtový výbor, jakož já mám to potěšení fungovat v obou výborech. Rád bych řekl následující to, o co se pokusíme a to by mohlo uklidnit celé všechny tyto obavy, protože ty platby jsou stejné, je to 4,5 milionů tak jak to bylo stanoveno, a to zredukování o ten 1 milion, to jsou ty závazky. To znamená 6,5 na 5,5 milionu na straně závazku, i když platby, platby, jak jsem už řekl, se nemění a to je zásadní, to je věc, na kterou bychom neměli zapomínat eh, v oblasti financování. Nicméně jsem Velice rád EDPS, všechny instituce, které jste vystoupili, nám chtějí pomoci, chtějí se zapojit. Ehm, je to věc, které, se kterou se budeme ještě zabývat příští týden po prezentaci návrhu stanoviska. Sejdeme se se stínovými zpravodaji, budeme mít poté pět dní k dispozici, abychom přišli s pozměňovacími návrhy a já doufám, že se nám povede společně předložit pozměňovací návrhy, tak abychom tento proces ještě urychlili. Jakmile to bude k dispozici, budeme mít možnost prodiskutovat se všemi úřady, s zúčastněnými stranami, tak abychom nalezli rychlé, dobré řešení této oblasti. Někteří si myslí a já ale nejsem toho přesvědčení, že snad to bude představovat nějakou velikou problematiku a ovšem myslím, že tomu tak není. Děkujeme, pane kolego, jelikož se nepřihlásil nikdo do diskuse, mohli bychom ukončit tento konkrétní bod našeho dnešního programu i celé, po, celého postupu. Samozřejmě, že budeme celou záležitost sledovat a dostáváme se k poslednímu bodu našeho odpoledního programu a tím je bodem číslo 15. Akreditace činnosti forenzních laboratoří. Spravodajem je pan Timothy Kirkhope. Ovšem, obávám se, že pan Kirkhope zde není mezi námi. Všichni víme, že jde o nesmírně citlivou záležitost, profily, DNA, otisky prstů. To znamená, jde o akreditaci forenzních procesů, to je nesmírně důležitý krok vpřed eh, k bezpečnějšímu, bezpečnější výměně vědeckých důkazů, informací v celé Evropské unii. Proto si myslím, že nejlepší by bylo vyslechnout si švédské předsednictví, poté samozřejmě komisi a poté snad budeme mít ještě trochu času pro otázky a odpovědi. Švédské předsednictví, prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, poslankyně, dámy a pánové. Děkujeme. Děkujeme za tuto příležitost vystoupit se švédským i španělským návrhem rámcového rozhodnutí v oblasti akreditace činnosti forenzních laboratoří. Tento návrh byl předložen v červnu 2009. A Evropský parlament měl poskytnout stanovisko k tomuto návrhu do 26. listopadu letošního roku. Cílem tohoto návrhu je posílit důvěru v data, která jsou vyměňována mezi členskými státy Především chceme posílit důvěru ze strany našich občanů, to znamená, aby se mohli spolehnout na kvalitu údajů, které jsou vyměňovány, ale zároveň je to nesmírně důležité pro orgány činné v trestním řízení, tak aby si byli jistí, že data, která obdrží od členských států, jsou stejně kvalitní od jiných členských států jako data která mají k dispozici na národní úrovni. Čili tato potřeba nějakých společných eh, standardů kvality byla už uznána v předchozích dokumentech, které předložila Rada. Ráda bych eh, obrátila vaši pozornost k háskému programu a zároveň k rozhodnutí Rady, které realizovalo prům. Zastávající situace nesmíme ignorovat tu nejistotu, v souvislosti s kvalitou eh, na mm, forenzních informací eh, v jednotlivých členských státech, jak víte, tak eh, údaje o DNA a otisky prstů do velké míry už jsou vyměňovány mezi členskými státy. Ovšem je obtížné pro cílového uživatele, aby byl schopen zhodnotit kvalitu těchto získaných údajů, protože i když členský stát, konkrétní členský stát může tvrdit, že dodržuje maximální kvalitu pro odborníka z jiného členského státu, to není nějaká vypovídající informace. Vždycky totiž může dojít k eh, otázkám z toho, zda eh, laboratoř uchovává daný údaj správným, vhodným způsobem, zda označila tento údaj okamžitě po Eh, v okamžiku příchodu do, toho, do dané laboratoře až po poslední okamžik konečných výsledků a tak dále. Abychom mohli být schopni zhodnotit kvalitu dané laboratoře, je velice důležité vědět, zda laboratoř pravidelně eh, hodnotí kompetence jednotlivých a schopnosti svých zaměstnanců. A rovněž je důležité, aby přístroje, které se používají pro forenzní analýzy, byly kvalitní, moderní, otestovány a aby tato kvalita těchto přístrojů byla neustále udržována. Protože pokud jde o nedostatek akreditace, možná by zde vždycky mohly vyvstát určité otázky toho, kdo byl odpovědný za dané vzorky, daná data od okamžiku přijetí až do výstupu těchto dat, to znamená do okamžiku, kdy jsou poskytnuty jinému členskému státu. Hlavním cílem je, aby výsledky těchto laboratorních činností byly spolehlivé bez ohledu na to, kde se tato laboratoř na území Evropské unie nachází. Tím, že zajistíme to, že všechny laboratoře jsou akreditovány a musí splňovat stejné jediné mezinárodní standardy ISO 17025, tím umožníme koncovému uživateli zhodnotit kvalitu forensních eh, eh, důkazů i zpráv, které jsou vyměňovány mezi členskými státy. Akreditace umožní to, že existuje určitá atestace, akreditace třetí eh, strany. To znamená to, že potvrdíme, že daná laboratoř opravdu splňuje a že dostojí všem mezinárodním standardům. Rozsah tohoto rámcového rozhodnutí je omezen na DNA údaje a otisky prstů, alespoň teda v první etapě. Asi víte, že DNA a otisky prstů jsou nesmírně efektivním nástrojem eh, pro orgány činné v trestním řízení. Jsou to nesmírně účinné nástroje, protože umožňují těmto orgánům identifikovat podezřelého a zároveň je využíváme proto, abychom osvobodili eh, nevinné občany. Dále no, jsme to omezili eh, rozsah tohoto rozhodnutí na aktivity jednotlivých laboratoří, to znamená, že místo činu a jeho ohledání není součástí tohoto návrhu. Pokud jde o zvolené standardy, Mezinárodní standard ISO 17025 to znamená kompetence eh, těchto eh, laboratoří a jejich akreditaci obsahuje dva samostatné prvky. Jednak jsou to požadavky v oblasti managementu, to znamená účinnost eh, systému řízení kvality dané laboratoře a druhá část, která se dotýká technických požadavků. To jsou kompetence pracovníků, kvalita, metodologie a přístroje. Čili Tyto dva prvky definují eh, úplnou nebo celkovou kompetenci či schopnosti eh, dané laboratoře. Je důležité zdůraznit, že nedojde k nějaké harmonizaci metod. Standardy nehovoří o tom, které metody musí být používány. Pouze to, že metody, které laboratoř aplikuje, musí odpovídat eh, účelu Stručně řečeno, akreditace zajistí to, že metody, které jsou používány, jsou validovány a že jsou prováděny správným způsobem, že nástroje, které jsou použity v této metodě, jsou ty vhodné nástroje. Akreditace zároveň zajistí to, že člověk, který provádí tuto analýzu, je kompetentním člověkem a že organizace, daná organizace má, je schopna udržet dostatečnou úroveň kvality. Toto je cílem. Toto byla taková pouze krátká prezentace našeho návrhu. Ráda bych vám poděkovala za pozornost a těšíme se samozřejmě na vaše názory k tomuto našemu návrhu. Děkujeme, děkujeme. Pan předseda děkuje a poprosí komisi pana Lepandeka. Děkuji, pane předsedo. Prosím, opravdu bych vás poprosil, říká pan předseda, o krátký projev, tři minuty maximálně, to by nám opravdu všem velice pomohlo. Děkuji, budu se snažit. Komise vítá tuto iniciativu v oblasti akreditace činnosti forenzních laboratoří. Jakmile dojde ke akreditaci, laboratoři budou aplikovat mezinárodní standardy, to by mělo zajistit kvalitu všech činností této laboratoře v rámci členského státu. Vedlo by to ke vzájemné důvěře, uznávání výsledků těchto laboratoří, například eh, když dojde ke zpracování DNA, tak to budou spolehlivé údaje eh, pro všechny členské státy, kdyby došlo ke výměně těchto informací. Chybovost eh, bude snížena a v tom důsledku rovněž eh, snížena pravděpodobnost, že by nevinné osoby byly obviněny z nějakého trestného činu. To znamená, toto jsou záležitosti, které Evropská komise samozřejmě podporuje a budeme sledovat i diskuzi na půdě rady, budeme se snažit přispívat našimi argumenty. Doufám, že to bylo dostatečně stručné, pane předsedo, a děkuji za možnost vystoupit ve vašem výboru. Děkujeme, říká pan předseda, děkujeme. A nyní poprosíme pana Bande Kamta. Ne, Jackie Fosterová se ještě chtěla vyjádřit. Za pana Kirkhöpa děkuji. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych poděkovala švédskému předsednictví Evropské komisi za jejich prezentaci. Ráda bych omluvila pana Kirchhoffa, který je zpravodajem. Nemůžeme si námi bohužel dnes být. Samozřejmě, že jsme se podívali na dokument rady a i ostatní dokumenty a proto bych ráda položila několik otázek. Možná nebudete mít připravenou odpověď, ale bylo by dobré, aby náš výbor získal odpovědi na tyto otázky. Úplně na začátku bych ráda řekla to, že zásadně podporujeme opatření, tak abychom bojovali proti trestné činnosti tímto eh, způsobem a to si myslím, že s tím všichni souhlasíme, pokud jde o záležitosti DNA. Asi dobře víte, to je velice citlivá otázka, když jde o to, jak se schromažďují údaje o DNA v členských státech. Máme zde různá pravidla, která se liší mezi členskými státy. A mm, pokud je o schromažďování těchto údajů a jejich uchovávání, to se řeší na národní úrovni. Na to nesmíme zapomínat. A <clears throat> zde teď jsme hovořili právě o ochraně údajů, takže je třeba, abychom Eh, na, <clears throat> se na to podívali i z tohoto pohledu. Takže nyní k těm dokumentům, které byly předloženy. Zde bych měla tuto otázku, otázky. Myslíte si, že všechny členské státy by měly splnit ISO 17025? Otázka zní takto. Můžete nám říci, kolik členských států již splňuje tuto normu ISO? Eh, v, vy jste řekli, já si myslím, že eh, tyto informace by pomohly našemu výboru a eh, nevíme, jaký, jaký byl výsledek vašeho dotazníku. Také i mm, vy jste mm, eh, zmínila se o semináři ve Stockholmu a já se ptám, jaký byl výstup z tohoto semináře na toto téma. Na základě těchto informací ještě další otázku. Vy jste řekla, že existuje eh, pracovní skupina, která se setkává za eh, švédského předsednictví a už se sešli skutečně. To byl také výstup z toho semináře. Také i jste požádali Evropskou komisi, aby zvážila kofinancování, spolufinancování těchto opatření. Co to znamená? A eh, co to znamená? Eh, toto refinancování. Určitě to bude problém. Dále eh, Dále je to ta otázka spolupráce mezi eh, těmi ústavy soudního lékařství a jejich akreditace. Jak chcete vytvořit tuto spolupráci a zachovat ji? Moje poslední otázka. Já ty metody akreditace. Já si myslím, že vy určitě ve vašem dokumentu hovoříte o tom, že ne, zatím nemáme tu, to privilegium mm, tyto informace požadovat. Já to zmiňuji proto, že určitě nikdo není proti systému vzájemného uznávání, který je důležitý v řadě oblastí v EU, ale trochu mě zneklidňuje to, když říkáte, že to by všechno mělo být uzavřeno mm, do e, 20. Eh, listopadu. A to je velice citlivé. DNA a ochrana údajů a očisky a my nechceme, aby to bylo všechno příliš preskriptivní, i když určitě chceme mít lepší způsob, lepší metodu, jak to vyřešit. Mě by zajímalo tedy, jak vypadá i váš časový plán. To jsou naše otázky, eh, otázky naší frakce také. Určitě i kolegové bude, budou mít otázky a jak jsem řekla, <clears throat> našemu výboru by pomohlo mít tyto informace, abychom mohli lépe pracovat na dokumentech, které dostáváme z rady. Děkuji. Děkuji, pan Vadekam, prosím. Eh, Děkuji, pane předsedo. Eh, tak jako pan Dalt jsem také nizozemec a my jsme vždycky struční, to je o nás známo. S velkým zájmem jsme sledovali návrh obou království. My tyto dva návrhy eh, vidíme jakožto návrhy velice sympatické, ovšem mám dvě otázky. Za prvé, akreditaci provádí národní akreditační orgány. Myslelo se také na to, že by mohla existovat eh, evropská akreditace. To je tedy má otázka. Je to totiž velice citlivá věc, kde potřebujeme jakousi rovnováhu mezi mm, ochranou bezpečnosti a privátní sférou. Mohli bychom si tedy dovolit představit, že by zde jistou roli mohl hrát jakýsi Evropský akreditační fond. A druhá otázka, kolegyně o tom již hovořila, jaké jakým způsobem se bude komise snažit z finančního hlediska to vše dobré dovést k úspěšnému konci. Děkuji. Tím jsme naplnili čas. Je 18.30 a vidím, že ani nikdo již nezvedá ruku. Možná ještě budeme mít pár minut navíc, kdyby snad švédské předsednictví to chtělo zhodnotit, ale určitě zde eh, eh, doposud jsme slyšeli řadu otázek a asi švédské předsednictví určitě bude moci nám odpovědět v písemné podobě. A hm, když vím, že Eh, navíc tady není žádný deadline eh, pro stanovisko parlamentu, tak eh, prosím, závěrečné slovo. 26. listopadu, takže je zde deadline. Prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji za otázky, které jste položili. Pokusím se být stručná a určitě rádi poskytneme detailní písemné odpovědi. Nejdůležitější věc, o kterou jde, je akreditace jako taková to musí provádět příslušné akreditační orgány. A podle nařízení o akreditacích, tak každý členský stát by měl jmenovat, určit jeden národní orgán, eh, který bude tedy vykonávat státní moc a který bude provádět akreditace laboratoří a který a tento orgán bude zodpovědný za to, aby ta akreditace proběhla, probíhala stejným způsobem ve všech členských státech. Dnešní situace je taková, že tedy odpovědi na dotazník nám ukázaly, že pokud jde o DNA, tak řada členských států má velice málo eh, forenzních poskytovatelů služeb v této oblasti. A zde jsou akreditovány ty největší laboratoře, které provádí DNA. A pokud jde o otisky prstů, tak často ty eh, laboratoře hm, eh, Některé laboratoře jsou proto akreditovány, ale ne všechny. Někdy to je na policejních orgánech. Pokud jde o spolufinancování, tak komise hm, dala možnost, aby eh, se podávaly žádosti o financování projektů, jejímž cílem je zlepšovat eh, dovednosti pracovníků, tedy vzdělávání, ale ty, to hlavní gro nákladů ponesou členské státy v souvislosti s implementací daného rozhodnutí. a e, i předseda Evropské sítě e, Ústavu e, soudního lékařství a soudních věd, forenzních věd, se účastnil semináře ve Stockholmu, kde se hovořilo o akreditacích a my neustále poskytujeme informace těmto orgánům. Pracovní skupina se sešla v červenci a v září a sejde se ještě zítra na toto téma. Možná to stačí pro zatím. Děkuji. Určitě, eh, určitě budete mít velký prostor v té písemné odpovědi. Vidím, že paní Intveld se také chce vyjádřit. Pane předsedo, já možná jsem to nepochopila, ale pokud vím, my zatím eh, Eh, jsme nebyli formálně konsultováni a to znamená, že Evropský parlament by měl vydat stanovisko za dva měsíce. Můžete mi vysvětlit, jaký má být ten harmonogram? Děkuji. Samozřejmě já se s tím obrátím na sekretariát rady, ale Koreper požádal Evropský parlament o stanovisko 14. července již. Návrh byl zveřejněn v úředním věstníku a na to Evropský parlament byl požádán, aby vydal stanovisko do 26. listopadu. A já. To je aspoň informace, kterou dostalo předsednictví. Prověříme procedurální záležitosti a možnosti, jak to udělat včas. Paní Foster také něco k tomu Jenom, pane předsedo, musíme být tady féroví. Návrh nám přišel v polovině července, kdy jsme měli nový parlament, kdy eh, lidé tak cestovali mezi Štrasburkem a Bruselem. A my vlastně jsme se ve výboru sešli až v září a teď máme termín v listopadu. Já hm, vím, že to vaše předsednictví není dlouhé, ale eh, toto je citlivé téma, citlivá diskuze a velice komplikovaná, takže úplně nerealistické, abych to řekla upřímně. A mm, poslední věc. Děkuji za krátké odpovědi na naše otázky, ale my budeme potřebovat eh, širší informace o výstupech z těch schůzí, takže budeme potřebovat písemné odpovědi výboru. Děkuji ještě jednou. Já zcela souhlasím s tím, co právě bylo řečeno. A pokud jsem vás dobře pochopila, tak vy pořád ještě pracujete na této věci. A my eh, zatím eh, jsme nebyli konzultováni ohledně eh, finálního návrhu, takže toto je vážná věc tedy. Děkuji Eh, ten dialog byl velice plodný, to jsme rádi. A hm, přerušuji schůzi a sejdeme se zítra v 10 dopoledne. Děkuji za spolupráci.